Dear colleagues, just in case you're wondering... Kolegové, pokud si kladete otázku, proč jsme ještě nezačali, čekáme na pana Panceryho. Už dorazil. So, yeah, was machen wir denn jetzt mit dem? Right. Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome. Dámy a pánové, drazí kolegové, vítejte na dnešní zasedání výboru AFED. Dnes pondělí eh, po obědě. První bod přijetí pořadu jednání. Žádné připomínky z vaší strany, takže je to přijato, bod dva oznámení předsedy. Nemám nic, co bych vám chtěl sdělit v tuto chvíli. A tím se rovnou dostáváme k bodu tři. To jsou doporučení radě komisi a radě pro vnější, eh, služby pro vnější činnost ohledně Libie. A kolega Antonio Panceri je naším zpravodajem. 170 tři pozměňovací návrhu od eh, kolegů. Již proběhla první diskuze se stínovými zpravodaji k tomuto návrhu. Celkem z toho vzniklo 17 kompromisních návrhů a bez dalších průtahů dávám slovo kolegovi Pancerimu, abyste nás mohl seznámit s po- pozměňovacími návrhy, včetně kompromisů. Prosím. Děkuji, pane předsedo, já se omlouvám za spoždění. Především chci poděkovat eh, sekretariátu AFETu a stínovým zpravodajům za ducha spolupráce. Když jsme jednali o takto složitém tématu, eh, což tedy Libie určitě je. A jak jste řekl, eh, tak jsme přijeli 17 kompromisních návrhů, které pokrývají velkou část těch 173 návrhů. A zde my jsme se především snažili poskytnout realistický obraz situace v Líbii, ale také jsme chtěli i naznačit cestu do budoucna, abychom se snažili vyřešit stávající krizi eh, s, s ohledem na veškeré limitace, limitace, limity a možnosti, eh, které tyto iniciativy mají. Takže my i známe plán OSN, v podstatě asi to je jediná možná cesta nyní, ale zároveň tam zdůrazňujeme potíže eh, v podstatě politické aktivity eh, vlády tam a proto hm, si myslíme, že je nutné, aby se tam vytvořila spíše vláda širokého národního koncensu, která bude schopna řídit ty komplikované procesy v této zemi. My v těch kompromisech zdůrazňujeme, že je nutné, respektive téměř je to povinnost, ze zahájit rekonstrukci Libie a mít skutečně co nejširší regionální strategii k tomuto. Také i upozorňujeme na nutnost lepší koordinace ze strany všech dotčených subjektů a aktérů, eh, aby se eh, eh, zrealizovala velká konference, mezinárodní konference a zároveň aby jednotlivé státy nevystupovaly izolovaně. Také kontrolova, eh, kontrola nad eh, hm, zbraněmi, což je nezbytné pro to, aby tam mohl vzniknout ten proces národní jednoty. Dále i apelujeme na to, že je třeba zorganizovat eh, volby za mezinárodní podpory i za podpory Benátské komise a myslíme si, že toto mm, bude jediná možnost, jak dát politickou legitimitu a stabilitu této zemi. Také i uznáváme význam toho, že je třeba zahájit inkluzivní, co nejvíce inkluzivní proces, který aktivně zapojí různé ty klany a místní organizace, které se zapojí do budování nové demokratické Libie. Také i osuzujeme porušování lidských práv v této zemi, i vyjadřujeme plnou podporu eh, mandátu Mezinárodního trestního soudu. A samozřejmě určitá část eh, také se věnuje podmínkám, podmínkám migrantů a uprchlíků v Libii, potom hovoříme o eh, tocích těchto osob, migrantů a potom ve světle Eh, toho, co jsem se eh, stručně pokusil popsat, tak já si myslím, že mm, mm, ta práce, která je za námi, je velice významná, je velice eh, pečlivě si vyslechnu i připomínky stínových i dalších kolegů a mm, já si přeji, že aby tato zpráva měla maximální podporu prostřednictvím hlasování ve výboru zítra dopoledne. Děkuji, pane předsedo. Thank you. Uh, Děkuji vám. Kolego Pancery? A máme 10 minut na tento bod? Podle plánu? A v tuto chvíli se mi hlásí pět kolegů. Pan Štěti, Štětina, Tanok, Lohvíler, Kastaldo. Ještě někdo? So we have Mr. Bettini and Mr. Ještě pan Betty, Bettini a pan Hadži Giorgio. Anyone else? Ještě někdo další? Už je 20 pod. Máme pět lidí, takže to je problém. Měli jsme s... Takže maximálně dvě minuty. Na každého, bohužel. Stažte se být co nejstručnější. Pan Štětina, prosím. Thank you, Chairman, for the floor. Uh, dear colleagues, first of all, I would like to thank to Mr. Panseri. Děkuji, chci poděkovat panu Panserimu a dalším kolegům z dalších politických skupin, všem, kteří jsou zapojeni do tohoto procesu. Zabýval jsem se eh, Libí a organizoval jsem eh, také mimo jiné konferenci, která se zabývá situací v zemi. A to v zájmu lepšího pochopení toho, co je potřeba v zájmu pomoci země, nalezení stability a tak, abychom zajistili bezpečnost vlastních občanů Libie a také bezpečnost uprchlíků a migrantů. Doposud jsme měli pouze jedno zasedání stínových zpravodajů a v duchu kompromisu přečtu všechny dojednané eh, pozměňovací návrhy kompromisní. Měli jsme málo času na to, abychom se bavili o navrženém hlasovacím seznamu. Původně jsme chtěli požádat o odložení hlasování, ale dospěli jsme k dohodě. A chci poděkovat ještě jednou všem kolegům. Přeji vám mnoho úspěchů při zítřejším hlasování. Děkuji. Thank you. Děkuji vám a další stínový zpravodaj je Charles Tenok. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Grazie panu Pancerimu, tak rovněž velice stručně. Já jsem tam byl přítomen, když jsme dojednávali kompromisní pozměňovací návrhy se stínovými zpravodaji. Jsem z jedné z těch větších zemí, které se účastnily vojenské intervence v Libii nebyly to zrovna eh, ty nejzářnější chvilky britské a francouzské zahraniční politiky od té doby je Libie destabilizovaná, takřka je to zhroucený stát a vedli jsme dlouhou debatu je tu, s panem Nartem, je tu pan Nart, když jsme řešili eh, i postoje, ehm, vyhraněné postoje, včetně ALDE, a co dělat eh, s tím oficiálním akčním plánem OSN k Libii a s mezinárodně uznanou vládou, rolí um, zvláštního zástupce při stabilizaci Libie. Libie však nadále představuje obrovskou výzvu. Je to země, která se nachází blízko břehu Evropské unie a je tu obrovský problém související s převaděčstvím, související s mezinárodním organizovaným zločinem, pašováním lidí, džihadismem, ISIS a tak dále. A to všechno se eh, bude ještě dále vyostřovat vzhledem k tomu, co se děje v Syrii a v Iráku, kde ztrácí půdu. Takže je tu celá škála různých problémů související s, eh, se stabilizací Libie. A existuje ten eh, E, e, Evropský svěřenecký fond pro mimořádné situace. My se musíme snažit, abychom vnesli nějakou stabilitu a přispěli k návratu e, právního řádu a demokracie. A mezi tím musíme minimálně zajistit, aby Evropská unie mohla bezpečně poskytovat humanitární a další pomoc aby probíhal program přemysťování uprchlíků, ať už vnitřně vysídlených eh, či z dalších zemí, i v kontextu celého vývoje celého Sahelu. A myslím, že eh, tyto kompromisní návrhy v tomto směru jsou vyvážené a podporujeme Děkuji, pane Tanok. Zelení. Jsou, tu mají více lidí než GUE, jsou větší než GUE. Takže prosím, paní Lohvíle, Děkuji. Děkuji za to, že jste se zhostil toho vyjednávání. Děkuji za to, že jste podpořil také zapracování mnohých pozměňovacích návrhů, na kterých záleželo naší skupině. Zejména jsme se chtěli zaměřit na roli žen a menšin, abychom dospěli k stabilnímu a dlouhodobému politickému uspořádání. Dále jsme varovali, aby regionální aktéři neprováděli žádné vojenské kroky bez eh, podstatných důvodů. Také vyzýváme Libii, aby podepsala ženevskou mluvu o uprchlících z roku 1951 a aby podpořila mezinárodní trestní tribunál. Takže tohle všechno je v těch kompromisech, ehm, všem. Jsou, jsou to kompromisy týkající se evropské migrační politiky my, v Libii. My nebudeme volat po posílení eh, spolupráce mezi operací NATO a operací Sofie a jsme také kritičtí, pokud jde o podporu Libie prostřednictvím civilní mise CSDP a nepodpoříme také li, a, tu libijskou pobřežní hlídku vzhledem k tomu, že jejich chování nedosahuje mezinárodních standardů. Jinak eh, se však na výsledky eh, této zprávy očekáváme a eh, s, pozitiv, s pozitivním duchu a nakonec zprávu pod, chceme podpořit. Přečetla jsem si nějaké zprávy v německých médiích, že německý generál Hafta je vážně nemocen pokud to povede ke změně ve vedení libijské armády, pak mnoho z návrhů, které jsme předložili, již bude zastaralých, protože vypuknou nové boje. Děkuji. Tínový zpravodaj za GUE je pan Kozel. Velice stručně, pane předsedo, my jsme řekli panu Pancerimu, že se nám zdá, že toto doporučení má určité pozitivní aspekty, některé ne, ano, ale pro GUE intervence v Libii je v podstatě takové paradigma toho, co nedělat a dnes e, někteří tady podporují i tady v parlamentu, že by se to mělo opakovat třeba v Sýrii. No tak tady třeba ukázat, že k čemu to vedlo, k jakému krachu to vedlo. Je to e, stát tedy eh, v podstatě, který neexistuje, převzali to různé klany, obchoduje se tam s, s otroky a takže a v podstatě to i posílilo pozici Daesh, tedy islamského státu, všechno. A na plénu je třeba vést širší diskuzi podle nás a my se zdržíme eh, při hlasování o tomto doporučení, když podporujeme některé pozměňovací návrhy, ale mm, jinak my jsme eh, proti eh, tomu, že se podporují ty síly, hraniční síly v Libii a i zde e, tam e, jsme slyšeli minulý týden, jak ty nevládní organizace e, zachraňují ty uprchlíky, ale v podstatě řada těch různých organizací spíše jak si mm, vyzbrojuje ty převaděče a nepomáhá nepomáhá uprchlíkům a v podstatě jsou to piráti, kteří nakonec toho těží a vyzbrojují se, takže proto se i zdržíme. Děkuji. Thank you, dear colleague. Mr. Děkuji, pan Castaldo, za FTD. Děkuji. Já chci poděkovat kolegovi Cerimu, za vynikající práci a za vynikající výsledek, kterou jsme dosáhli, i e, když e, zde e, to byly diskuse velice napjaté často a je třeba si připomenout, že musíme tedy i teď se nějak porovnat s tou zprávou o zdraví pana Aftara, pana generála, a protože to může vést k destabilizaci země a může vzniknout, vzniknout riziko nové krize u středozemního moře. A um, je třeba vidět ty různé scénáře, které mohou nastat, pozitivní, negativní. A víme, že tam ty, to vyvážení té moci, ty mocenské poměry jsou velice křehké v Libii. A je třeba, aby tam bylo velení eh, a je zde velké riziko, že se ještě zhorší ta roztříštěnost eh, i vedení eh, armády, libyské armády, což je spíš takový mix různých takových bojůvek, takových mm, uskupení a mm, půjde o to tedy, jak to bude s jeho zdravím a kdo bude nástupcem, protože to je důležité pro kontrolu nad touto zemí. Nová situace je tedy a bude chaotická a to by mohlo ještě posílit ty džihadistické síly a tomu je třeba se vyhnout absolutně. A proto je zcela zásadní, abychom i v té diskuzi, kterou povedeme na plénu, abychom vzali do úvahy a abychom aktualizovali i tu zprávu podle toho, jak bude vypadat kontext, jak se vyvine v příštích dnech. A podle mého soudu já hm, podporuji hm, hm, to, že je třeba především podporovat plán OSN, což je v podstatě jediný možný rámec pro stabilizaci Libie, pro zahájení vyjednávání a skutečný proces národního usmíření a i jak tedy ozbrojit ty různé milice a také i jak eh, eh, tedy eh, skutečně se postavit i proti některým těm zemím, které zatím tedy bránili tomu, abychom dospěli k dohodě. Děkuji kolegové. Vyslechli jsme si stínové zpravodé, ještě máme tři další eh, řečníky, takže předám rovnou slovo. Pokud eh, se tedy nikdo jiný nehlásí, dobrá, pan Bentini. Děkuji, jenom dvě poznámky a chci říci, že tato zpráva je podle mě velice dobrá, konkrétní a i ukazuje na to, jak eh, zpravodaj zná situaci. Je důležité, aby zde došlo k velké konvergenci názorů, abychom vyslali jasný signál, eh, protože ta situace sama o sobě je zmatečná, abychom vyslali jednotný hlas, konsensuální hlas, co možná nejvíce. A především chci zdůraznit, že mm, veškerá ta naše doporučení musí se propojit i s tou vůlí, iniciativou, Eh, jako to, co teď dělá Itálie, která, a to bude mít velký vliv určitě v příštích týdnech a měsících, a eh, Itálie se nejvíce angažuje v této krizi, nejenom pokud jde o imigranty, ale vůbec Itálie má své historické vztahy v Slíbí. Proto také. Thank you, Mr. Bettini. Eh, děkuji, pane Bettini, pan Hačičoču. Dobře ευχαριστώ και τον κύριο Παντζέρη για την έκθεσή του η οποία πράγματι έχει αρκετά θετικά στοιχεία, μερικά τα οποία... No, samozřejmě tady ta zpráva obsahuje mnoho pozitivních bodů, některé negativní také. Zítra uvidíme, jak budeme hlasovat ještě. Ale nemusím tady eh, opakovat věci jako ten chaos, který teď vládne v Libii a džihadisti, eh, ty různé bandy, eh, mm, obchodování s lidmi, Eh, islámský stát eh, a k tomu ještě ta pravděpodobná smrt pana generála Aftara, tedy vojáka, který zjevně pozitivně ovlivňoval situaci. Moje otázka zní, tato doporučení, o kterých budeme hlasovat, jak se budou aplikovat? Jak vidíme aplikaci těchto doporučení? Máme vůbec nějaké informace o tom, jak se to bude realizovat? A protože tady nehovoříme o odpovědnosti, kterou nesou konkrétní země eh, za situaci v Syrii a zástupci těchto zemí přece by měli také se k tomu aspoň nějak vyjádřit a postavit. Děkuji. Thank you. Děkuji a nakonec pan Schaffhauser, prosím. Děkuji, pane předsedo, velice rychle tři poznámky. První, ono je snadné destabilizovat zemi. A je daleko těžší je potom rekonstruovat. A to, co jsme učinili v Libii, tak dnes se to jeví, že je nemožné téměř to tam rekonstruovat, protože tam není žádný lídr. A teď si představme situaci v Syrii, kdyby tam již nebyl prezident Assad, tak ta situace by byla úplně stejná a opět bychom měli vůbec problém zrekonstruovat tuto zemi, protože bychom ani nevěděli, jak na to. A druhá poznámka. Bez státu je nemožné vůbec poskytovat rozvojovou pomoc, protože eh, tady by bylo dobré si udělat takový průzkum, jak ty prostředky se tam čerpají a používají, ale aspoň podle eh, mých informací eh, tato pomoc se nedostává k lidem a k občanské společnosti. A třetí připomínka, poznámka eh, se smrti generála Vtara a tedy smrt nebo jeho případné, případný odchod, já nevím jaký jeho stav, konkrétně i když jsem v vztahu e, s jeho týmem, e, jsem v kontaktu s jeho týmem, tak mně se zdá, že téměř teď je nemožné vůbec potom bez něj přistoupit k nějaké rekonstrukci. Já to vidím pesimisticky, protože tady my jsme měli generála, na kterého bylo možné se opřít, protože e, vlastně mm, bez něj asi těžko bude možné vůbec rekonstruovat ten stát a to, tedy on teď bude chybět a bez něj si myslím, že destabilizace, kterou Západ způsobil v této zemi, takže to no, tak zůstane, to nemá řešení. Okay, thank you, Mr. Sha- Dobře, děkuji a nyní se obracím na pana Panzeryho. Přejete si odpovědět? Se rychle, já chci samozřejmě poděkovat všem za vstřícnost a za příspěvky. Jenom dvě věci upřesním. Za prvé, eh, já nevím teď, jak je to s panem generálem Haftarem, zali zemřel, nebo eh, jaký jeho eh, zdravotní stav. Vím, že je komplikovaný, protože byl operován hm, na nádor a hm, samozřejmě to všechno ty poslední týdny i negativně ovlivnilo jeho zdraví, ale nyní asi uvidíme, zda zůstane na politické scéně v Libii. Pokud by se stalo něco skutečně negativního, tak já souhlasím s tím, co bylo řečeno, tak je potom třeba eh, aktualizovat tu zprávu, protože situace se určitě změní. A nakonec, jak vůbec aplikovat, realizovat tato doporučení, co s tím udělat, aby eh, mm, tak zde je třeba, abychom zaangažovali i radu a komisi, aby eh, a pracovali s tímto doporučením ve své zahraniční politice. Děkuji všem. OK. Dobrá, děkuji. Hlasování bude zítra dopoledne k tomuto tématu a to na našem výboru a na plenárce Eh, předpokládáme hlasování v týdnu od 11. června. Nyní přecházíme k dalšímu bodu. To je bod 4. Doporučení radě komi a místopředsedkyně komise. Um, o modernizaci dohody o přidružení mezi EU a Chile. Eh, lhůta pro předkládání návrhu byla 28. Eh, února. Ehm, a teď dám slovo rovnou eh, panu zpravodaji Charlesi Tenokovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Bylo mi velkým potěšením zhostit se práce na této zprávě. Chile je ehm, nádherná země, které se věnuji už řadu let. Eh, v eh, dřívějších letech jsme zaznamenali eh, také vzkvétající demokracii a rostoucí ekonomiku. Pro mě bylo velmi důležité stát se zpravodajem pro tuto mm, modernizaci dohody o přidružení mezi EU a Chile. Já jsem tam poprvé jel snad před 20 lety, kdy zpravodajem byl kolega Sala Franka. Nyní Vlastně už eh, zažíváme novou generaci, jak v Chile, tak v Mexiku. Probíhá tam jakási aktualizace. A, a FED se zabývá eh, různými fyzickými aspekty spolupráce. Děkuji novým zpravodajům a uvědomuji si, že jsme měli jenom mm, pět mm, kompromisních návrhů, což v podstatě odráží i eh, to, že jsme měli pouze 69 pozměňovacích návrhů celkem už jsem eh, doporučil hlasovat pro. Ještě nás čekají vlastně 16 z těch 39 hlasování, eh, které se zapracují do těch kompromisů, nebo které se nezapracují do kompromisu a to z různých důvodů. Nejprve jsem chtěl hlasovat eh, nebo podpořit i číslo 19 od eh, zelených, ale pak vlastně jsem si uvědomil, že fakticky je to nesprávné, protože tam stojí, že USA je největším obchodním partnerem eh, Chile. A eh, pak jsme překvapivě zjistili, že ale největším obchodním partnerem je Čína. Mm, takže to je vlastně poměrně velká změna, ke které došlo za posledních několik let. Takže role Číny narostla jako obchodního partnera Chile. A teď nevím, zda zelení chtějí stáhnout tenhle ten pozměňovací návrh, nebo k tomu chtějí dodat nějaký ústní pozměňovací návrh. Má doporučení pro hlasování tedy vychází z faktu, že Chile je um, dospělá ekonomika, stala se tedy uh, dobrým ekonomickým partnerem pro Evropskou unii a doufáme tedy, že budeme mít co nejpozitivnější text, který také Mm, uznává obrovské změny, ke kterým došlo v této zemi za poslední tři desetiletí od návratu k demokracii po období vojenské nadvlády pod generálem Pinochetem. Tam, kde ty pozměňovací návrhy byly eh, takhle příliš pres, pri, eh, preskriptivní a příliš se vzdálely od zprávy nebo byly příliš negativní, tak ty jsem nepodpořil. Eh, nyní si rád vyslechnu komentáře kolegů a stínových zpravodajů ohledně toho, jak můžeme zlepšit tuto zprávu. Věřím, že hlasovat budeme zítra. Děkuji. Mm, děkuji, Charlesy. Nyní k řečníkům. Eh, mám zde pana eh, Zovku a pana Kastalda. Ještě někdo další se hlásí? Takže Stínový zpravodaj za EPP, paní Zovko. Děkuji. Vážení kolegové, eh, Bavíme se tedy o modernizaci této dohody, která by samozřejmě se týkala různých eh, sektorových eh, dohod, ale také zde jde o otázky bezpečnosti a Eh, určitě se vlastně tím posuneme na úplně novou úroveň. Co se týče zprávy a fetu k této věci, vítám návrhy pana Tanoka. Eh, co se týče těch kompromisních návrhů, myslím, že jsou vyvážené eh, zvažují také pozici EPP k těm nejdůležitějším tématům. Navštívila jsem Chile na začátku tohoto roku a setkala jsem se se zástupci chorvatské diaspory v Chile. Hmm, je to poměrně velká část obyvatelstva a určitě se podílí na vývoji této země. A Spravodaj tedy říká, že Eh, za poslední několik let se situace vyvinula tak, že vlastně nejdůležitější roli eh, teď hraje Čína a my bychom určitě měli eh, využít určité kulturní vztahy, které máme, abychom zvýšili svoji, svůj význam v Čile. Děkuji, děkuji paní Sovko. A pan Castaldo, prosím. Pane předsedo, především chci poděkovat zpravodaj Tanokovi za vynikající práci na této zprávě. Dnes eh, dohoda, asociační dohoda s Čínem a s Mercosurem, to jsou velice významné dohody, protože posilují roli Evropy, což je klíčový partner pro Latinskou Ameriku v okamžiku, kdy globální leadership, leadership USA je nejistý a jiné země mají větší a větší vliv eh, v tomto regionu, jako třeba Čína, jak i jsme eh, i slyšeli. Eh, eh, od, zástupce, eh, od obchodního zástupce Chile. Takže je třeba eh, spolu s Chile řešit eh, světové výzvy, ať jsou to migrace nebo změna klimatu. Je třeba i posílit tam dimenzi eh, lidských práv a zavést ten dialog o lidských právech, který byl zahájen v roce 2009. Jsem velice rád, že řada návrhů byla inkorporována v kompromisech, především návrh 29, podporovat Chile, aby řešili tu hm, otázku tedy minulosti hm, hm, jak l'unica etnia nativa del Sud America. Eh, domorodých jazyků, protože domorod, domorodci tedy trpěli kolonizace ze strany Evropy a eh, vlastně tento lid eh, je, je podroben velkým tedy represálím, protože je jim, mm, je jim bude odebírána půda a je a mm, čilané tam začínají chovat skot a podobně na té půdě. Takže zde máme i návrh 31, kde hovořím o tom, že třeba apelovat na čile, aby zajistili spravedlivý proces, aby provedli eh, reformu jejich zákona proti terorismu protože ten, tato legislativa byla přijata za Pinocheta a tam se velice široce definuje terorismus a často se to zneužívalo pro eh, legitimizaci zneužívání práv aktivistů a zatýkání aktivistů a to především Marčiska, Marčisko, Marci, Marcisko Korao, který je z kmene Mapučet, tak ten byl e, nucen tedy i změnit tedy svůj vlastně původ, domorodý původ, eh, byl nucen, takže já doufám, že budeme schopni apelovat na čele, aby změnili tento zastaralý zákon a aby i mm, domorodí obyvatelé takto nestráceli své svobody. Thank you, Mr. Castaldo. Děkuji, pane Castaldo. Někdo další se hlásí o slovo? Není tomu tak, Charlesy? Děkuji oběma stěnovým zpravodajům za jejich povzbudivé připomínky. Eh, kolegyni EPP můžu říci, že jsem se setkal se zástupci chorvatské eh, diaspory v Chile. Někteří jsou velmi úspěšní v biznesu a určitě s nimi musíme počítat. jsou tam i další eh, eh, velké eh, komunity, které vlastně tedy se tam přestěhovaly z Evropy, tedy evropských národů. To je určitě něco, co stojí za to, abychom na to upozornili. K tomu, co říkal přítela kolega Fabio Castaldo, vyslechl jsem si, co mm, říkal o domorodých obyvatelích je jich tam několik, samozřejmě vy jste poukazoval na, tu největší, na to největší společenství a je zásadně důležité, aby s nimi bylo nakládáno eh, bez diskriminačně, tedy bez diskriminace a spravedlivě. A to je určitě něco, co podporujeme. I v mé skupině podporuji to jako zpravodaj. Hmm, nic dalšího už k tomu nemám a předpokládám, že tedy to prohlasujeme zítra velkou většinou. No, děkuji, Charlesy. Ano, hlasovat budeme zítra dopoledne a na plenárním zasedání potom předpokládám, že budeme hlasovat v červnu. A nyní přecházíme k dalšímu bodu, to je bod 5. A to je informace o volební pozorovatelské misi při prezidentských volbách v Černé hoře dne 15. dubna. Než dám slovo Fábiovi Kastaldovi, který vedl tuto delegaci, připomínám, že v březnu proběhala rozprava eh, s Pašinem, eh, který eh, je eh, náměstkem ministra eh, spravedlnosti na tomto výboru tedy. Všichni víme, jak velmi důležité mm, je, že nesmíme tedy zapomínat na to, jak důležitá je konsolidace demokracie v této zemi. Takže, pane Kastaldo, těšíme se na to, že nám řeknete, co jste na, během této pozorovatelské misi zaznamenali. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, jsem velice rád, že mohu vás informovat eh, eh, i e, v době, kdy se předkládá, e, který komisář Jan Hahn překládá balíček o pro, e, rozšíření. Takže zde pozorovací mise potvrdila, jak ten proces přistupování je důležitý nejenom pro Černou horu a západní Balkán, ale i pro Evropský parlament a Unii jako takovou. A Milo Čokalovic to je, zajišťuje kontinuitu a vyhrál 53% v prvním kole. Musím říct si skutečně, že to byly volby byly na vysoké úrovni, během kterých základní svobody a mezinárodní normy byly eh, respektovány. Je, mm, bylo by, je třeba to říci jasně a protože my máme za sebou dlouhou dobu, kdy opis, opozice eh, bojkotovala parlamentní činnost a popírala výsledky předchozích voleb. Technicky tyto volby byly prova, provedeny způsobem, který můžeme jenom závidět často v, v ostatních státech. Ty volby proběhly velice řádně a my, eh, eh, i my jsme tedy byli v jedné oblasti Podgorici, potom jsme byli v, Kotor, v Kotoru a v Budvě a i v, v dalších částech země. Eh, naše týmy působily a velice pozitivně viděli, jak probíhaly volby, jenom malé nesrovnalosti, hm, často eh, nechtěné, které vůbec neměly eh, dopad na globální výsledek voleb. Jediná připomínka, kterou, se kterou přišla naše mise, bylo ty ballot boxes, které nebyly příliš zabezpečené podle nás. A hm, i hm, Eh, kdy hm, podle nás by bylo možné č, eh, snadno sfalšovat třeba ty volební lístky v té krabici, ale v těch urnách, ale to byla spíš otázka kvality materiálu, ze kterých byly vyrobeny. Jinak já jsem byl velice eh, překvapen i tou korektní volební kampaní. Prezident v podstatě nemá příliš velké pravomoci v jejich systému, ale i hm, hm, proto i, ale i přesto ty volby by měly velkou pozornost a to i kvůli té eh, kampani, která byla docela krátká a mm, i, mm, i zde my jsme hovořili s různými zástupci, které nám i potvrdili, že eh, ty eh, volby, tedy komunální volby, ty E, jsou daleko relevantnější, tedy jako politický test, než tyto prezidentské volby. Ale, jak jsem řekl, proběhly exemplárně a e, teď jde o to, aby strana Čokanoviče eh, tedy eh, mohla vládnout a aby to mělo eh, dopad na to, že opozice nebude tedy to již bojkotovat. To trvalo mnoho let, což hodně tedy no, narušilo fungování administrativy a zde to zde eh, zde i máme další dva aspekty, které bych chtěl zmínit a první se týká právního rámce voleb a implementace doporučení eh, Benátské komise. Jednak eh, ta doporučení z roku 2016, hm, to byly doporučení, které přijal parlament, místní parlament v roce 2017 a určitá část těch doporučení se hm, ta byla přijata a část tedy nebyla přijata kvůli tomu, že bojkotovala opozice, protože zde pro změny byla potřeba kvalifikovaná dvoutřetinová většina a takže nemohly být tyto změny re- realizovány. A mm, zde i bylo třeba, ale bylo ale ani nebylo možné tedy přijmout změnu volebního zákona. Takže zde je třeba, aby i ta státní volební komise jménem SEK, aby mohla působit transparentněji. A potom chci zmoraznit ale transparentnost. A transparentnost některých státních orgánů, které působily jako ta komise, volební komise a agentura APIČI, což je agentura proti korupci. Zde musím říci, že mm, podle různých ale e, výpovědí, tak se mm, mm, proběh, byla vyrážena už ta kritika ohledně transparentnosti práce této volební komise, že údajně je i, že tam chybí eh, i zveřejňování jejich rozhodnutí a zde to eh, vedlo k tomu, i to byl, důvodem bylo i to, že v podstatě eh, opozice bojkotovala veškeré, veškerou parlamentní práci. Takže v zásadě zástupci Eh, volební komise, jak to vypadá, tak eh, nám hali v tom, co říkali. Potom i agentura proti korupci tak také nebyla příliš přesvědčivá, neodpovídala přesvědčivě na naše otázky, především když jsme se ptali na určité eh, problémy, které existovaly v, v občanské společnosti. A zde i mm, předseda této agentury je údajně i dobrý přítel pana premiéra Markoviče, takže tam jsou různé hm, takovéto vztahy. Potom i pokud e, jde o komisi ODIR, tak její e, doporučení tedy nebyla plně realizována a hm, zde hm, i musíme říci, že e, ale Ehm, pokud jde o mm, mediální zastoupení všech kandidátů, tak měli všichni velký prostor rovnoměrně se vyjádřit a i opozice, ale nevyužila veškerý čas, který měli k dispozici. Djokanovič se rozhodl, že nebude se zúčastňovat těch televizních debat, eh, kterých se zúčastnili všichni ostatní kandidáti. A, ehm, takže je třeba poukázat na určitý problém a to byla veřejnoprávní televize. Má tři kanály a v září 2017 eh, zde parlament parlament eh, podpořil dva členy audiovizuální rady, a kteří měli konflikt zájmu a to byl velký problém údajně pro nezávislost těchto orgánů a této, těchto veřejnoprávních médií. Ještě nakonec kandidáti jako takový, takže zde tam bylo sedm kandidátů celkem, jak jsem řekl, jedna žena a potom, eh, potom jeden kandidát tedy z jedné malé strany. A myslím si, že moje kolegové určitě to podpoří, že eh, my jsme trochu byli zklamáni, když jsme se sešli s opozicí, protože ta i eh, v podstatě říkali, že jejich jediný program a zájem je tedy porazit tu vládu, která je u moci. Eh, jiný program neměli, takže to mm, mm, eh, a v podstatě to bylo eh, dost rozděleno, protože to byli ti, kteří jsou pro Rusko a pro Srbsko a ti ostatní. Zde ale nicméně v celé zemi zaznamenáme velkou vůli. 60% eh, mm, občanů je pro vstup do Evropské unie a dokonce já osobně jsem si to potvrdil, že vidí pozitivně Evropskou unii, takže v celá v našem zájmu, abychom uspokojili tato jejich očekávání a aby i vyzvali nového prezidenta, aby přijel k nám na některé z příštích eh, zasedání. Okay, that was record speed. Uh, thank you, Fabio Děkuji kdo další by si chtěl vzít slovo? Pan Picula a pan Tanok. Nikdo další. Takže prosím. Prosím. Děkuji. Já chci podpořit to, co řekl pan Castaldo. To znamená, že popsal uh, ty, uh, to, uh, tuto misi jako tým sedmi, my jsme byli samozřejmě součástí eh, mnoha dalších, kteří byli v Černé eh, hoře, kteří kontrolovali výsledky voleb. A tyto volby byly prvními významnými volbami po těch parlamentních volbách v roce 2016, které se uskutečnily za dramatických okolností a zdá se, že se tyto volby, že se konaly v daleko přehlednějším prostředí, jak pan Castaldo potvrdil, nezaznamenali jsme žádné zásadní organizační či jiné nedostatky, ať už v, kam, v průběhu kampaně, tak i v samotný den. Ale samozřejmě, že volby musí být srovnány také s těmi předchozími. A také do jaké míry byly implementována, byla implementována různá doporučení od těch předchozích voleb. Zdá se, že tyto konkrétní volby neposílí mezistranickou důvěru, protože tam existuje ostrá polarizace mezi stranami. Takže jsme zvědaví, jaký bude výsledek po místních volbách po Turici příští týden. Ale podle mých zpráv více než dvě třetiny voličů podpořili prozápadní kandidáty. A takže se dá říci, že Černá hora je na správné hoře, na správné cestě, ale nicméně je eh, důležité, aby si zachovala tu pozici, eh, vedoucí pozici mezi balkánskými státy. Charles Tanok, děkuji. Děkuji rovněž kolegovi Kastaldovi za vynikající prezentaci. Přečetl jsem si tu předběžnou zprávu, která poměrně se doplňuje, potvrzuje tato zjištění. Takže pokud jde o přistoupení Černého hory do Evropské unie, tak jistě byly tam některé drobné nedokonalosti a stížnosti, ale nic zásadního z toho, co vyplývá z té zprávy a z toho, co zopakoval pan Castaldo, bylo skutečně naprosto zásadního, takže eh, to ne, ne, by to nemělo spochybnit Eh, situaci, pokud jde o tady vítězství eh, Džukanoviče, které se zdá být poměrně jasné, převadné, A v průběhu mých zpráv v plných sedmi letech jsme sledovali a snažili jsme se zajistit zlepšení právního základu pro volby. To myslím, že zafungovalo. Myslím, že tu byla dobrá dobrý výběr z určité škály kandidátů a jak řekl kolega Picula, je to určitý signál celkového stvrzení, toho směřování směrem k evropské integraci. Takže myslím, že můžeme prohlásit celé tyto volby za úspěšné a prezident Djukanovič, který je jedním z těch eh, nejstarších, nejseniornějších státníků by možná měl dostat příležitost eh, vystoupit na, eh, u nás na plénu. A Djukanovič, myslím, že byl po určitou dobu eh, prezidentem Černohory, když byla ještě součástí Jugoslávie. A zkrátka působí již velmi dlouhou dobu, bylo by zajímavého vyslechnout v nějakém oficiálním kontextu. Takže by bylo, myslím, velice žádoucí a vítané s naší skupinou, možná i dalšími, kdyby ho pan Tajany pozval. Pan Zovko, pan Picula pokivují. Takže pokud je eh, o pana Džukanoviše, vy máte dobrou znalost eh, historie bývalé Jugoslávie. Jsou k tomu nějaké připomínky ještě z vaší strany? Děkuji, pane Castaldo, za to, že jste nás seznámil s těmito výsledky pozorovatelské mise. Teď se snažíme trošku nahnat čas a dostáváme se k bodu 6. Jsou tu již naši hosté? How you doing? I don't have any. So we now come to Takže jsme dospěli k šestce nedávné události ve výlučné hospodářské zóně Kyperské republiky. Ta turecká blokáda, pokud jde o e, těžné vrty. Já chci přivítat Nikolas Emiliu, e, veslance Kyperské republiky zde v Evropské unii. A vítá, vítáme zde také známou tvář Angelina Ehost, která je zástupkyní Eh, ředitele pro vztah eh, s eh, Kyprem Tureckem v rámci SVČ. Takže pokud jde o ty informace, které byly zveřejněny minulý týden, tak ty byly velice kritické, pokud jde o situaci v Turecku a ve vztahu k této situaci. Turecko postupuje stále agresivněji ve vztahu ke svým sousedům, včetně sousedů z Evropské unie. Bavili jsme se o těch dvou řeckých vojácích, kteří byli zadrženi v Turecku. A nyní budeme eh, zmiňovat eh, nedávné zásahy Turecka v Kyperské republice. Dovolte mi schrnout události. Eh, v únoru zablokovala turecká plavidla vrtné plošiny Eh, a ty bránili pak eh, eh, operátorovi v přístupu k těmto zařízením. A to je jen jedna z, ze série takovýchto incidentů v minulosti. Evropská unie odsoudila tyto turecké aktivity ve, ve výlučné E, ekonomické zóně Kyperské republiky. Náš parlament e, schválil usnesení, které vyzývalo Turecko, aby jednalo v souladu s mezinárodním právem, aby ustalo, aby zastavilo tyto nelegální kroky a opatření namířené vůči Kyperské republice. Nyní již bez dalších průtahů dám slovo panu Pane vyslanci, pak vyslechneme vás, jestli dovolíte. Prosím. Děkuji. Děkuji za vaše vřelá slova, za vaše, za vaši, vaše uvítání za zorganizování této diskuze. Cení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, asi vás nepřekvapí, když řeknu, že mnohem radši bych eh, věnoval eh, svůj projev rozvoji synergií a spolupráce ve středomorské oblasti, v incidentům v této eh, výsostné, ve výsostných vodách Kyperské republiky. Samozřejmě, že nám jde o udržení, ustavení a udržení těsných vztahů se všemi našimi sousedy. Věříme, že spolupráce a synergie v oblasti přírodních zdrojů mohou přispět ke stabilitě a míru. A můj stát již realizoval iniciativy, ať už bilaterální či multilaterální s mnoha státy, eh, Libanon, Egypt, Řecko, Jordánsko a tak dále. A snažíme, jsme také, integ, snažíme se integrovat naši politiku do evropské energetické strategie. Naším cílem je přispívat k diverzifikaci zdrojů energie Evropské unie s tím, že Kypr se snaží být spolehlivým eh, člen, eh, partnerem pro evropské státy i firmy. Obě v eh, ložisek v, ve středomoří poblíž Kypru samozřejmě vedl k novým příležitostem a Kypr v roce 2004 vyhlásil svou výsostnou ekonomickou zónu a od té doby také podepsal delimitační dohody s Egyptem, Libanonem a Izraelem. Nic neskrýváme. Snažíme se podporovat spolupráci, socioekonomickou spolupráci se všemi našimi sousedy. Je to formát spolupráce, který je otevřený všem zemím v regionu, které se chtějí účastnit na základě vzájemné úcty a respektování práv všech účastnických zemí. Kypr se těší eh, vynikajícím vztahům se všemi sousedy, ale je tu jedna výjimka. Ale to není v důsledku kroku Kypru. Turecké kroky v naší námořní zóně slouží k posílení jejich vlastních zájmů ve východním středomoří. Zejména to, aby získali kontrolu nad eh, ložisky fosilních paliv. Turecké kroky navíc představují bezpečnostní hrozbu v této křehké oblasti. Musí se k ním přistupovat jako k porušování svrchovaných práv členského státu a tím pádem i Evropské unie, což která investovala eh, do eh, energie, energetiky v tomto regionu. V nedávné době investovala 34,5 miliard eur v rámci technické, technických eh, studií a vytvoření um, um, cesty, která by uh, byla schopná vést um, uh, přes eh, vlastně až do Ruské unie. A nepochybně tyto kroky Turecka jsou v rozporu se závazkem dodržování základních eh, eh, principů a hodnot, například mírového řešení sporů. Je to také v rozporu s ustanoveními prohlášení Rady 21. září 2005 a také v rozporu s vyjednávacím rámcem, kde se definují pravidla hry, k nimž, s nimiž vyjádřilo Turecko dobrovolný souhlas a kde se hovoří, kde jde o normalizaci vztahů se všemi členy Evropské unie, včetně Kyperské republiky. Ale místo toho eh, Turecko velmi agresivně prosazuje své zájmy a to navzdory výzvám Evropské unie. 28. března v nedávné době Turecká Národní bezpečnostní rada je velmi jasně prohlásila, že Ankara bude i nadále prosazovat své zájmy v egejské oblasti a v ekonomické zóně Kypru. A teď se dostávám k nedávnému incidentu, kdy 9. února 2018 turecké válečné lodě Eh, ohrozili italskou rop, eh, ropnou, eh, ropný vrt, která se zabývala průzkumem a tato tedy platforma, která byla 15 nautických, se musela se přes, v podstatě přesilovat Tyto aktivity pokračovaly na základě eh, povolení z Kyperské republiky. A tento eh, a byla zastavené, zastavená eh, činnost pod touto hrozbou Turecka s tím, že Turecko vyčlenilo tuto zónu na cvičení s živou municí. Bylo zcela zřejmé, že eh, Turecko si tuto oblast zabralo naprosto záměrně, aby tak poškodilo svrchovaná práva Kypru. A po 13 dnech ten vrt se znovu, tedy to zařízení se pokasilo znovu dostat na svou pozici, ale znovu bylo zablokováno tureckými plavidly to eh, představovalo jasnou eskalaci vojenské činnosti Turecka, a to i při využívání nástroje eh, v uvozovkách vojenských cvičení. A brzy bylo zřejmé, že Turecko prostřednictvím těchto eskalujících kroků chce vytvořit klima zastrašování firem, které přitom působí v plném souladu s mezinárodním eh, právem v exkluzivní ekonomické zóně Kypru, aby se zabránilo jejich spolupráci s Kyperskou republikou. Mezinárodní eh, společenství uznává ehm, svrchovaná práva Kypru na své eh, půdě. Tady mm, například se bavíme o těžbě ropy. Kypr nemá žádné pochybnosti o svých právech a nárocích, ale pokud Turecko má e, tady odlišné názory, mělo by je vyjádřit mírovilovnými podpostupy, či způsoby, které jsou v souladu s chartou OSN. My tedy i nadále uplatňujeme svá svrchovaná práva a jsme eh, spolehlivým ehm, eh, a dobrým partnerem ve východním středomoří. Eh, jde nám tedy i o to, aby tato situace se deeskalovala. Evropský parlament, stejně tak jako další evropské instituce, Rada, Evropská rada, Evropská komise, jasně vyjádřili svou podporu eh, právům eh, Kypru na, tedy v řadě případů. Eh, připomenu usnesení parlamentu, kde se hovořilo o mm, napětí, které vzniká díky určitým krokům Turecka na svrchované kyperské půdě. Také měli usnesení Evropského parlamentu o Turecku. Já také připomínám závěry Rady a komise respektive zprávu komise o e, pokroku Turecka v předstupních vyjednáváních. E, všechny evropské instituce tedy podporují, e, nebo jasně říkají, že turecké kroky znamenají porušení svrchovaných práv Kyperské republiky. Vyzývají Turecko, aby přestali Mm, porušovat svrchovaná práva Kyperské republiky, aby tedy Turecko zastavilo provokativní aktivity. Doufáme tedy, že Turecko už nebude ehm, nadnášet nějaké hrozby eh, nad eh, Kyperskou republiku. Mm. Instituce tedy jasně ehm, vyjádřily svou solidaritu s eh, Kyprem. Ehm, e, Turecko se také vyzývá, aby e, přestalo se svými provokativními kroky a aby e, ponechalo Kyperskou republiku těžit své přírodní zdroje tak, jak je mu, jí přináleží. Tady jde samozřejmě také o to, aby se mohly normalizovat vztahy se všemi jednotlivými členskými státy Evropské unie. Eh, nedávno proběhlo tedy zasedání ve Farně eh, v tomto duchu. Turecko i přesto zastává pozici, že ostrovy nemají nárok na exkluzivní ekonomickou svrchovanost, ale tedy pouze tam územní svrchovanost. Takže to je jakási paradox, paradox, eh, to je paradox v, v postupu Turecka. V podstatě to tedy vychází z úplně libovolné interpretace Turecka námořní zóny. Tady jakoby se ignorují eh, dohody o exkluzivních eh, hospodářských zónách. Hmm. Republika Kypr jasně řekla, že turečtí kypřani budou také využívat nebo budou mít výhody z těžby přírodních eh, zdrojů. Eh, dohodlo se také, že zpráva přírodních zdrojů eh, bude spadat pod pravomoc federální vlády. Bude tedy jasně stanoven rámec pro těžbu. Kromě toho se také dohodlo, že turecká kyperská komunita eh, bude mm, eh, vlastně eh, dotována do té, do té doby, než vlastně dosáhne úrovně jejich, tedy příjem na hlavu dosáhne úrovně řeckých kypřanů. Pane předsedo, na závěr bych rád řekl, že tedy pozitivně se všichni snažíme dosáhnout nějakého, eh, nějaké dohody, která tedy bude eh, vzájemná, eh, s níž budou souhlasit obě strany a určitě to tedy bude udržitelná situace v východním středomoří, která umožní mírovou spolupráci a prosperitu celého regionu. Děkuji za tuto příležitost zde promluvit. Děkuji za pozornost. Ambassador? now we come to Angelina Eichhorst. Děkuji a nyní Angelina Eichhorst. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane velvyslanče, vážení poslance a poslankyně, Děkuji za pozvání. Určitě bychom se měli mm, věnovat eh, otázkám dobré spolupráce ve východním středomoří, ale dnes, jak jasně řekl pan předseda, jak jasně řekl pan velvyslanec, mm, události Mm, vyvolali eh, poměrně silnou, ale také jednotnou reakci parlamentu, rady i paní Mogheriniová se vyjádřila velmi jasně ve smyslu plné solidarity s Kyprem. My opakovaně vyzýváme Turecko k tomu, aby přestalo s nelegálními kroky ve východně středomoří, aby respektovalo svrchovaná práva eh, Kypru pro využívání svých přírodních zdrojů v souladu s mezinárodním pravidlem, eh, tedy s právem, eh, mezinárodním právem a právem Evropské unie. Jak říkal pan mm, velvyslanec, už jsme o tom diskutovali ve Varně s prezidentem Erdoganem. Hovořili jsme na tom, o tom také na severní úrovni mnohokrát i s tureckými partnery. A to velmi důležité, protože Turecko je kandidátská země. Eh, a jasně se tady ukázalo ve zprávě komise k pokroku Turecka, že Turecko se zavázalo respektovat mezinárodní právo, dobré sousedské vztahy a normalizovat své vztahy se všemi členskými státy Evropské unie, včetně Republiky Kypr. Hm, jak už řekla paní Megarinová, spolu s dalšími zástupci evropských institucí, hm, tedy eh, opravdu zdůrazňujeme všichni, že je obrovsky důležité dosáhnout dobrých sousedských vztahů. Turecko si to musí uvědomit a respektovat to jako kandidátská země. Znovu tedy apeluji, Nezasahujte do exkluzivní ekonomické zóny eh, Kypru, která, což by mohlo porušit dobré sousedské vztahy a také podkopat eh, naše vztahy, tedy jako Evropské unie a Turecka. Teď je tedy obrovsky důležité nalézt cestu ku předu, deeskalovat, nalézt řešení. Povzbuzuje nás to, že kyperští vůdci se setkali mm, na neformální večeři. E, doufáme, že to tedy podpoří e, vlastně tyto diskuse i do budoucna a jde nám také vlastně o to, že je to vlastně všechno pod, e, pod dohledem OSN, my jsme ochotni tedy postupovat konstruktivně v zájmu všech. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Angelina Eichhorst. Vyslechli jsme si dva hosty a nyní dám slovo kolegům. Máme zde hodně eh, kolegů z eh, krásné země Kypr. Auros, Mr. Tanak, Mr. Haji Georgiou, Mr. Silikiotis and Mr. Castaldo. Have I missed one? Doufám, že jsem nikoho nevynechal. Dobrá. Takže máme osm řečníků, takže každý máte dvě minuty. Nejprve pan Papadakis. Yeah. Τρία σημαντικά σημεία. Το πρώτο είναι... Tři významné body. Za prvé je to postoj Evropské unie vůči Turecku. Zde musíme si uvědomit, že s tímto chováním Turecka musíme změnit naše postoje, pokud něčeho chceme dosáhnout. Co tím chci říci? poslední léta se pokoušíme eh, o ústupky vůči Turecku, otevíráme různé kapitoly a podobně. A Turecko je agresivnější a agresivnější. Dostali jsme se do okamžiku, abychom začali mluvit o sankcích ekonomických i o jiných sankcích vůči Turecku podobně jako vůči Rusku. Je to jediný způsob, jak podpořit demokratické síly v Turecku. A to znamená pokračovat ale stejnou cestou. To znamená nebýt tvrdí, to nepovede ke kýženému výsledku. Takže mm, to znamená e, zásahy do výlučného, výlučného území Kypru, výlučných kompetencí Kypru, to je přece e, e, i vměšování se do Evropy a to musí ovlivňovat naše politiku. Za třetí je třeba již jenom eh, nevyjadřovat přání a mluvit. Eh, často mám dojem, že tady vy mm, eh, mm, nevidíte realitu taková, jaká je. Turecko pořád chce si zachovat okupační síly na ostrově. A jak tedy to v Kypru, na Kypru vyřešit? Děkuji. Děkuji a další. Pan Tahauros. Děkuji, pane předsedo. Paní Mogherini prostřednictvím své zástupkyně ve Štrasburku řekla, že Turecko je významná mocnost v zóně a významný spojenec, spojenec EU. Nicméně hrozba, turecká hrozba vůči Kypru, to je přece také stejně důležité. A teď s vyřešením problému kyperského konfliktu, tím se všechny problémy nevyřeší. Turecko pořád provokuje. Od Trakie až po eh, jich Kypr. Je blokován. Eh, Turecko eh, blokovalo lodě a teď eh, po eh, několik měsíců po vyjednávání ve eh, Švýcarsku, tak eh, dokonce Turecko přivezlo k ostrovu více munice a více vojenských prostředků, které tam nasadila kolem Nikozie. Pokud toto má být politika řešení konfliktu, tak jaká je politika neřešení konfliktu potom? volby 24. Eh, června eh, budou znamenat, že se vytvoří další monstrum, další osmanská říše, jako byl Mubarak, Saddam Hussein a podobně. Děkuji. Thank you. Ne- Děkuji. Pan Hači Čoču. Ότι γενικότερε τοποθετήσει για το Κυπριακό za prvé musím konstatovat, že tady máme příležitost, abychom se vyjádřili eh, k Turecku díky této zprávě. Tady přece jde ale o suverénní právo Kypru. Suverénní právo Kypru, které je porušováno, bylo porušováno v minulosti. A tentokrát došlo k tomu bloka, k té blokaci toho, té plošiny. A tady jde o jižní pobřeží, jižní zónu Kypru. Turecko v podstatě přece nemůže legálně eh, si dělat nároky na tuto zónu. Pokud se kyperský konflikt vyřeší, tak to bude ku prospěchu celého ostrova. Souhlasíme s tím, že eh, eh, tyto dvě komunity by měly profitovat z takového uspořádání, z přírodních zdrojů, z, ze spravedlivého rozdělování bohatství. Eh, Turecko-kyperská komunita vysílá eh, mm, takový signál, že snad jakoby neměla již zájem na vyřešení tohoto konfliktu. Vyřešení tedy do vyřešení konfliktu. A Evropská unie odsoudila jasně, flagrantně odsoudila porušování eh, naší ekonomické výlučné zóny. Ale nicméně mm, během vyjednávání ve Švýcarsku Evropská komise vystupovala příliš mírně. Ale tomu se vyjadřím i jindy. Děkuji. Pan Castaldo, dvě minuty maximálně. Děkuji. Často tady na plénum hovoříme o Turecku i často zde a nikdy ne pozitivně, ani ne neutrálně a v podstatě to by mělo stačit pro to, abychom si udělali eh, představu o našich vztazích. Dnešní diskuze se týká především výlučné exkluzivní zóny Kypru a eh, teritoriálních vod kde má suverénní právo nad svými zdroji a takže eh, nikdo ze sousedů nemůže to právo porušovat. A zde, eh, eh, zde i v podstatě zde, ale Turecko porušuje tedy tyto, tato práva na tato ložiska. A mm, toto bohatství by mělo být přece příležitostí pro jednotu Kypru a měly by z toho profitovat obě části a mm, znáte fakta, znáte, eh, jak ta eh, eh, loď Emis byla blokována v únoru tohoto roku. Byl to incident, který ale pouze poslední na dlouhém seznamu těch různých výpadů, které provádí Turecko ve středozemním moři a porušuje suverénní práva členských států a zastrašuje evropskou společnost. A v podstatě to je hm, válečná epizoda téměř. A hm, zde Evropská unie ale hm, není schopná Eh, zajistit, aby Turecko zastavilo tuto aktivitu. Erdogan neskončí eh, tedy narušovat eh, výručná ekonomická práva svých sousedů. A mm, později si vyslechneme určitě zprávu pana komisaře o rozšíření a jako obvykle Eh, uslyšíme, jak je to s kapitolami, která se neotvírají, protože nedošlo k pokroku. A pravda je taková, že Turecko úplně opustilo směřování do Evropy a my ale kvůli migraci pořád si zahráváme s ohněm a eh, Turecko, toto Turecko ale nemůže a nesmí být považováno za kandidátskou zemi, to je jasná věc. Můžeme hledat jiné kanály spolupráce, ale třeba přijmout konkrétní, seriózní opatření v bilaterálních vztazích, protože naše slabost nikam nevedla a nepovede. E- Děkuji. Pan Epitideos. Please. Děkuji, pane předsedo. Bez pochyby předřečníci. V podstatě již probrali celé to téma. Turecko porušuje mezinárodní právo. A zároveň provokuje eh, Kypr, Řecko a potažmo Evropskou unii. Tím, jak se chová, Turecko vlastně tímto již je mimo jakoukoliv eh, evropskou perspektivu. Evropská unie musí to uznat jako první a podle toho se chovat. Nemá smysl pokračovat v nějakých vyjednáváních s Tureckem, když Turecko zároveň okupuje část Kyperské republiky a neumožňuje Kypru, aby mohl uplatňovat suverénní práva a zároveň provokuje Evropskou unii. Tak, jak to ukázal poslední incident s tou italskou lodí. Pokud chceme ten problém vyřešit, tak musíme zmrazit, zastavit vyjednávání s Tureckem, aby pochopilo, že nemá své místo uvnitř EU je třeba hledat jiný typ vztahů. A pouze takto bude možné, by bylo možné nakonečně eh, eh, odblokovat eh, vyjednávání. Ale když budeme ukazovat, že jsme slabí, tak tím v podstatě budeme opakovat věci, které jsou jenom slova a slova. Thank you, Mr. Děkuji. Pane Epitideos a pan Navrides na závěr. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl zaměřit na určité otázky, které položím. a chtěl bych slyšet odpovědi. Za prvé, já nesouhlasím s optimismem. který jsme slyšeli od pana vyslance a paní Eckhart. Nicméně, zcela souhlasím se ostatním. Moje otázka na oba zástupce je tato. všechny evropské instituce podporují postoj Kypru, tvrzení Kypru, Evropská unie, člen, U, Rusko, USA. Všichni podporují Kypr. Takže otázka je, jaký bude ten další krok? Nějaká další rezoluce, další deklarace? já kladu otázku vám obou. Jak kyperské vládě, tak komisi. Druhá otázka je tato. Vzhledem k tomu, že my všichni jsme, souhlasíme, že chování Turecko je nelegální a že poškozuje zájmy eh, a energetické programy EU, tak se ptám, Evropská unie je tady pouze proto, aby řešila problémy, eh, tedy eh, spíš ty snadné a ne ty obtížné problémy, protože jindy přijímáme sankce a tady vůči Turecku vůbec ani o sankcích nemluví. Děkuji. Thank you. Charles Tannock, please. Uh, thank you. Děkuji, pane předsedo. Já vás vítám, velvyslanče. Já jsem dlouholetým přítelem Kypru, kyperského, kyperské diaspory. A když jsem slyšel o tom, že se objevil zemní plyn eh, v územních vodách Kypru, a také, že jsou možná partnerství s dalšími demokratickými státy ve východním středomoří, zejména s Izraelem, tak Kypr byl eh, tedy skutečně příkladem úspěchu a objev eh, těchto nových paliv zemního plynu by mu dal obrovský impuls eh, z hlediska směřování k vlastní eh, prosperitě. A bylo přislíbeno, že se o toto bohatství podělí i s kyperskými Turky po spojení ostrova pod jednou vlajkou. Takže já jsem skutečně první, kdo lituje tohoto porušení vý, um, výhradní ekonomické zóny a tohoto zastrašování italského, eh, italské ropné vrtné soupravy. Nedávné chování Turecka, včetně masových zatýkání, nákupu Eh, ruských raket, přestože jsou členy NATO, invaze do Afrinu, jsou skutečně zdrojem velkých obav. A lednová intervence vedená eh, nepochybně eh, vykonstruovanou záminkou je jen dalším příkladem. Myslím, že Turecko už si nezaslouží, aby bylo Eh, kandidátským státem Evropské unie, ale to je jiná debata. Takže já chci vyjádřit solidaritu EKR s Kyprem a děkuji všem evropským institucím za jejich eh, odhodlané eh, kroky a odsouzení těchto nedávných tureckých operací. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom Kypru pomohli. A nyní pan Silikiotis. Eh, Děkuji, pane předsedo. Chci zopakovat, co řekl pan vyslanec a další kolegové. Turecko je pirátský stát, který porušuje mezinárodní eh, námořní umluvu a mezinárodní právo. To znamená, v podstatě eh, zautočilo na ENI, evropský podnik, který měl licenci aby mohl realizovat vrty, eh, průzkumné vrty v moři. A tyto vrty a eh, tyto přírodní zdroje by mohly být ku prospěchu celé EU. A eh, to chování Turecka mm, řada lidí odsoudila. Ale to nezabránilo v ničem Turecku. Proto je třeba přijmout rozhodnější opatření eh, donucovacího charakteru. Jaká? No, za prvé, eh, eh, představitelé obou komunit se dohodli na těch vrtech. A to je velice důležité. Generální tajemník OSN již také e, zmínil tuto dohodu v zářivé zprávě. Je nutné tedy respektovat toto za prvé přijmout e, rozhodná opatření vůči Turecku a za druhé přispět k tomu, aby se oživil dialog mezi oběmi komunitami. Přírodní zdroje, přírodní zásoby v této zóně eh, mohou eh, být i e, takovým prostředkem, jak řešit problém. Ale pokud to dobře nezvládneme, tak naopak tyto komunity to může jenom rozdělit. Děkuji. Okay, Afcharisto, dear colleagues. Děkuji, kolegové. Myslím, že většina otázek směřovala na Angelinu. Takže já vám dám slovo na pět minut a pak Emilio, pan velvyslanec, dostane slovo po ní. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji. Dámy a pánové, za všechny tyto poznámky a otázky. Takže jednak, z politického hlediska bylo nesmírně důležité, že jsme slyšeli v podstatě stejné poselství napříč všemi institucemi ve vztahu ke Kypru. a to se nezmění. A řekli jsme to zcela jasně a nemohlo to být jasnější skutečně to, co jsme řekli našim tureckým partnerům. Když se podíváte na širší eh, kontext vztahu EU-Turecko, a to není eh, téma dnešního dne, dnešního zasedání, protože těch prvků je tam spousta, tak eh, Mm, už jsme několikrát vedli tuto debatu na úrovni Evropské rady, na úrovni parlamentu, ministrů zahraničí. Turecko je kandidátskou zemí, je klíčovým strategickým partnerem Evropské unie a my i nadále pokračujeme v politice aktivní e, účasti, aktivního dialogu snažíme se hledat řešení těchto problémů. Dokud Turecko je kandidátským státem, tak je vázáno pravidly, která eh, tedy eh, jimiž se kandidátské země mají řídit. To bylo dohodnuto na všech úrovních institucí. Já vím, že některé, některé členské státy by chtěly, aby instituce šly dál, ale zatím s paní Mogherini a s jejími protěžky, to je stávající situace. Je důležité, abychom pod, jasně podporovali eh, konstruktivní kroky, ale zároveň, abychom, abychom si jasně eh, řekli, kde si stojíme. Takže proč jsme o tom více, eh, víte, že eh, v Transmontana to jsou rozhovory vedené OSN a my jsme tam proto, abychom co nejvíce vedehla jakýmsi povzbuzujícím hlasem. Když jsem vás poslouchala, tak jsem se dívala na eh, tiskové zprávy a tam bylo jasně řečeno, bylo jasně řečeno že jsou tu ty stávající dohody, že jsme připraveni v pokračování rozhovoru. To je povzbudivé. Protože jedině těmito procesy můžeme vyřešit problémy, které nám čelí, kterým čelíme. Ano, já jsem řekla, že prezident Anastasiades a turecký vůdce Akinci, to jsem řekla. Bohužel bez mikrofonu. na Kypru nejsou dva prezidenti. Je tam prezident Kyperské republiky a je tam předák e, populace žijící v okupovaném, na okupovaném území. Eh, komunity e, eh, t, kyperských e, Turků a novousedlíků z Turecka. Já jsem řík, řekla jenom, že to byla tisková, tiskové prohlášení, kde oba představitelé řekli, že tato dohoda existuje že tu i nadále přetrvává ochota pokračovat v dialogu. A my to, tento proces podporujeme a doufáme samozřejmě v pozitivní výsledek. First, ambassador. Děkuji, Angelino, pane velvyslanče. <laughs> Děkuji, pane předsedo. Tady já jsem nevyjádřil ani žádný optimismus, ani pesimismus. Co jsem řekl? Třeba konstatovat, že v případě řešení, tak ty přírodní zdroje by mohly hrát takovou roli katalyzátora. Také bych chtěl objasnit následující. Vláda není spokojená s popisem komise e, toho, co se stalo v Gran Montana ve Švýcarsku. Víme, že komise by měla pojmenovat věci s pravým jménem a být explicitnější e, a popsat explicitně roli Turecka, která není příliš pozitivní, co se týče okupace, co se týče těch garancí a tak dále. To je to, co právě vedlo ke krachu vyjednávání. Nicméně kyperská vláda je velice spokojená s podporou kterou eh, nám vyjádřila Evropská rada a nevylučujeme to, že budeme požadovat více, opatře, více opatření, přijmout více opatření. Podle vývoje. OK. Dobrá. Děkuji. Vám oběma. Děkuji našim kolegům, protože se už, z té konec této části. rozpravě, dostávám se k dalšímu bodu. Máme tu společnou diskuzi o bodech 7 a 8. Jednak dohoda o partnerství je spolupráci mezi EU a Irákem. 17. ledna 2018 již parlament vyjádřil souhlas pokud jde o eh, dohodu o partnerství spolupráce s Irákem, ale protože pak došlo k modifikaci, tak by měl eh, se parlament vyjádřit znovu. Zní to komplikovaně. Já chci dát slovo paní Saifi, aby nás informovala o podrobnostech. Děkuji pane předsedo. Jak jste řekl, tak na základě změny právního základu bychom měli znovu schválit dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unii a Irákem. A tudíž je tu možnost um, upřesnění priorit uh, posílení spolupráce mezi EU a Irákem. Přijetí společné strategie v lednu a e, také účast evropských institucí a členských států na konferenci v Kuwaitu e, v únoru loňského roku by se měla transformovat v konkrétní kroky na podporu země. A dohoda o spolupráci je klíčovým nástrojem, který bychom měli využít v zájmu rekonstrukce a usmíření v této zemi. Identifikovali jsme krátkodobé priority kroku Evropské unie v Iráku. Je nezbytné, aby Evropská unie a členské státy zachovaly humanitární pomoc, aby pomohly chránit všechny Iráčany. Musíme věnovat obzvláštní eh, pozornost nedávno osvobozeným oblastem, pokračovat v odminovávání a také rekonstruovat prioritní infrastruktury a znovu zakládat hlavní služby. Samozřejmě, že je naléhavé, aby došlo k usmíření v rámci irácké společnosti, zejména eh, k dialogu mezi ústředními orgány a orgány iráckého Kurdistánu. Musíme najít řešení, abychom respektovali rozmanitost této zemi, a kde budou zastoupeni všechny složky irácké společnosti v souladu s ústavou a se zajištěním územní svrchovanosti Iráku. Evropská unie se musí podílet na eh, prohlubování politického dialogu s Irákem. V zájmu posílení role občanské společnosti, posílení eh, pozice žen, boje s korupcí, zajištění nezávislosti soudnictví, reformy eh, protiteroristického zákona a také Eh, získá dosažení zrušení trestu smrti. Tato dohoda je také podstatou prohloubení naší spolupráce v mnoha sektorech, včetně vzdělávání, energetiky a migrace. V této zprávě chci zejména vyzdvihnout misi Evropské unie v rámci reformy eh, bezpečnostních složek v Evropě, abychom měli nestrané policejní síly, aby byly posíleny veřejné instituce obnova a stabilizace musí být provázeny hospodářským a sociálním rozvojem, který bude prospívat všem Iráčanům. Evropská unie musí podpořit Irák při diversifikaci ekonomiky, aby vznikl udržitelný a inkluzivní růst, který povede k tvorbě eh, pracovních příležitostí, zejména pro mladé. Myslím, že náš parlament může významně přispět ke spolupráci mezi Unii a Irákem a to zejména pokud je o vypracovávání programu posílení kapacit iráckého parlamentu. Děkuji. Děkuji vám, paní Saifi. Nyní se dostáváme k výměně názorů, kde se nám hlasí čtyři kolegové. Pan Freund, Raimond, Kozal a Castaldo. Takže prosím, tři minuty na každého a začneme s panem Freudem. Thank you very much, Mr. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, omlouvám se, ale budu muset improvizovat. Mm, dozvěděl jsem se teprve před pár minutami, že budu muset na, eh, nahradit paní Gomezovou, která bohužel nemůže přijít. Kdyby zde byla, určitě by poděkovala zpravodajce paní Saifi za skvělou práci, kterou odvedla na tomto usnesení. Irák se stále ještě učí, co to vlastně je demokracie. Uplynulo teprve 15 let od svržení diktatury Sadáma Husejma. Husejna. A protože vládl téměř um, čtvrt století eh, byl to eh, konec násilný. Ale ve srovnání se sousední Syrií, Irák eh, výrazně pokročil směrem k demok- stanovení demokratických institucí. Dů- důkazem je také, že 12. května se budou konat demokratické volby. My doufáme, že výsledek těchto demokratických voleb, voleb prokáže, že skupiny šijitů, sunitů a kurdů budou i nadále spolupracovat, aby posílili demokracii a aby udrželi to, co je stále ještě křehká květinka, tedy stát, eh, právní stát, a že se poučí z minulých chyb. Jednou z těchto chyb, respektive Irák, eh, se naučil spolupracovat se Saudskou Arábií a také s Iránem. Navíc eh, si udržuje dobré vztahy s USA nebo upřímně řekněme si, že USA stále hrají velmi důležitou roli v podpoře režimu a demokratických institucí v Iráku. My i nadále vyzýváme Irák, aby bojoval proti korupci, aby podporoval lidská práva. V tomto kontextu také vyzýváme, aby došlo k mm, zrušení trestu smrti. Takže my doufáme, že po volbách EU a Irák eh, budou moci nadále spolupracovat tak, aby eh, tato země se stala eh, mírovou a eh, prosperující. Děkuji mnohokrát a nyní za zelené pan Raimon. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit anglicky. My vítáme návrh zprávy, myslíme si, že se dotýká správných témat zejména témat, které eh, mají eh, velký význam, jako je rekonciliace, eh, usmíření, lidská práva a další. Eh, velmi důležitá je pro, je pro nás otázka lidských práv, eh, právního státu, sektářských eh, rozdílů. Tohle to jsou prostě oblasti, na které se zaměřujeme. Dlouhodobá řešení potřebujeme, a to zejména vztahu, co se týče vztahů mezi centrální vládou a místními orgány. Tady bychom určitě měli poskytnout podporu. Tady zejména tedy jde o Kurdistán nebo region Kurdistánu. Je potřeba podpořit dialog. mezi jednotlivými aktéry v eh, znovu budování státu. Jsme rádi, že se ve zprávě odkazuje na menšiny. Pokusíme se to doplnit eh, odkazem na eh, sektářské rozdíly. Myslíme si, že je velmi důležité je překonat a Evropská unie na to má velký zájem. Určitě by to měla podpořit a pomoci jim. To jsou tedy naše připomínky. Myslím, že jsem využil pouze jednu minutu, další už nepotřebuji. Děkuji. Nyní pan Kauso, prosím. Děkuji. Pane předsedo, určitě nemůžeme být v opozici proti eh, eh, dohodě o spolupráci, eh, o dohodě, která se týká velmi důležitých témat, jako je usmíření ehm, zajištění územní eh, celistvosti Iráku. Mm. Invaze způsobila více než milion úmrtí, takže to je něco, eh, co, s čím se také musí vypořádat. A mm, Upozorňuji zde ještě na eh, křesťany v Iráku. Křesťanská komunita byla vykázána, ale to je vlastně, to jsou tedy křesťané, eh, týkalo se to i židů. Mm. Jinak je tam asi 150 eh, různých vyznání, eh, která jsou zastoupená. No, určitě bychom neměli zmínit pouze křesťany, ale všechny ty další skupiny, které byly pronásledovány. To by bylo určitě výrazné zlepšení textu. Děkuji. Za EFDD pan Castaldo. Děkuji, já chci poděkovat zpravodajce Saifi za vynikající práci. Ta zpráva je velice kompletní a souhlasím s faktem, že více než kdy jindy teď je třeba podpořit irácké úřady při rekonstrukci země. Pár poznámek. Jsme si vědomi faktu, že Irák čelí velkým institucionálním, administrativním, lidskoprávním výzvám i zde Eh, národní identita se o, o, mm, oslabila, i zde tedy mm, tam působí různé podná, subnacionální entity, komunity a zde je třeba, aby všechny tyto komunity byly zastoupeny eh, na, příštích, na kandidátkách příštích voleb a aby to bylo ku prospěchu tedy všech obyvatel celé země. Je zcela zásadní, především já tady post ISIS posilovat všechny síly, kterým jde o národní usmíření prostřednictvím nezávislého soudnictví, eh, aby se tam řešila traumata způsobená islámským státem a prostřednictvím i té eh, dohody musíme Eh, ukázat naši podporu nejenom při rekonstrukci škol, nemocnic a tak dále, ale že i chceme vytvářet pracovní síly, pracovní místa především pro eh, mladé Iráčany, aby je nerekrutovali džihadisti. A především musíme podpořit irácké úřady při ekonomických, sociálních reformách, aby se stabilizovala bezpečnost země i důvěra občanů e, vládu, která bude zodpovědnější, inkluzivnější a bude reflektovat diverzitu irácké společnosti a bude zajišťovat plnohodnotnou reprezentaci všech. Musíme zabránit tomu, aby mm, zde nemohly <clears throat> vzniknout nové džihadistické nestátní skupiny typu milice a naopak je třeba jít cestou integrace celé společnosti a podpor, eh, cestou podpory bezpečnostních sil. A děkuji ještě jednou paní zpravodajce. Castaldo. Děkuji, pane Castaldo. Ještě se hlásí Charles Tenek. Děkuji mnohokrát. Opravdu stručně, pane předsedo, má skupina eh, podporuje zprávu paní Saifi a také doporučení pro PCA. Já jako mm, Předseda eh, skupiny Přátel si Kurdistánu eh, také vítám to, že se zde upozorňuje na vlastně znovu otevření dialogu mezi eh, tedy orgány v Bagdádu a mm, Kurdy. Eh, také jsou, eh, tady vlastně upozorňuji třeba na mezinárodní lety do Kurdistánu, které byly jednu dobu pozastaveny. V odstavci 13 ehm, ehm, ještě upozorňuji, že v britském tisku jsem si přečetl eh, příšerný článek o ehm, masových odsouzeních eh, žen bojovníků Daeše, které byly odsouzeny k smrti, dokonce by měly malé děti a eh, to ani bez předložení nějakých jasných důkazů, že byly nějakým způsobem přímo zapojeny do válečných zločinů Daeše byly tedy odsouzeny k smrti jenom na základě toho, že byly eh, manželkami těchto bojovníků Daeše. A já tedy chápu, proč řada mm, politiků v Iráku to považuje za mm, významné tedy porušení eh, práva, protože eh, samozřejmě ty eh, bojovníci ISIS dělají eh, tedy šílené zločiny, ale tyto ženy byly opravdu odsouzeny k smrti jenom za to, že byly manželkami, respektive, že, že, že ehm, se u nich předpokládá, že byly manželkami těchto bojovníků ISIS, že byly nalezeny tedy na území ISIS. A Zdá se tedy, že tento soudce prostě jenom tak eh, uděluje jeden trest za smrtě za druhým a ehm, je jasné, že nikdo nespochybňuje, ehm, jaké otřesné zločiny, jakých otřesných zločinů se dopouští Um, ale Eh, myslím si, že je přeci do nebo volající, když um, jsou odsouzeny k smrti ženy s malými dětmi um, jenom za to, eh, kdo byl jejich manžel. Děkuji. Eh, Charles Teneku, paní Saifi, přete se k tomu něco říci? Děkuji. Já chci poděkovat všem kolegům za příspěvek. Já jsem si poznamenala ty jednotlivé poznámky, Domnívám se, že všichni souhlasíme, že Irák by měl být prioritou Evropské unie a že bychom eh, měli prosazovat spolupráci v zájmu obnovy v této zemi. Takže pokud jde o eh, předložené pozměňovací návrhy, budu pokračovat eh, ve spolupráci se stínovými zpravodaji a, a zatím vám děkuji za pozornost. Good, thank you. Děkuji. Takže, jaké máme lhuty pro předkládání pozměňovací návrhu, to je 26. dubna v 11 hodin. Druhé projednání zprávy bude pravděpodobně 7. června a hlasování 20. června, to bude tedy v AFETu a na plenárce buď před eh, začátkem letních prázdnin nebo po nich. Je to tak v pořádku? To je tedy pouze orientační. Dobrá. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Už jsme víceméně dohnali spoždění. A nyní nás čeká výměna názoru s Danielem Viotym, zpravodajem pro rozpočet Evropské komise na rok 2019. Děkuji, že jste mezi nás přišel. Mm, kolega Vioty je zpravodajem rozpočtového výboru k rozpočtu na rok 2019. Jako každoročně výbor AFET přijme stanovisko a budeme hlasovat o rozpočtových pozměňovacích návrzích v srpnu. Tady vlastně jde tedy o okruh čtyři eh, výročního mm, finančního rámce. Nejprve dám slovo panu Viltimu a potom zpravodaji za AFET panu Benifej. Takže máte slovo, prosím. Thank you very much. Grazie, <clears throat> grazie presidente, grazie eh, alla commissione. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji výboru, že jste mě přijali. Budu stručný, abych si mohla vyslechnout názory eh, navrhovatele vašeho stanoviska a stínových to mě zajímá více. Takže obecně musím zdůraznit, eh, že zde eh, jsem vstřícný Eh, vůči tomu, abychom měli rozpočet, eh, se kterým bude souhlasit většina politických skupin i většina výborů, a který bude korespondovat požadavkům různých výborů, eh, které mi pomohou vybudovat tento rozpočet na příští rok. Velice rychle vyjmenuji témata, hm, která jsou na stole. A Eh, na které jsme se zaměřili, i v těch guidelines, eh, které jsme představili na plénu v březnu. A poté si vyslechnu vaše eh, požadavky. Za prvé, je třeba, bychom věnovali maximální pozornost té druhý, druhé tranši nástroje pro uprchlíky. Jak víte, bylo rozhodnuto, že budeme postupovat, pokračovat s druhou tranší, to jsou 3 miliardy eur a teď jde o to, jak financovat tuto tranši. Dnes komise a mm, hodlá ji financovat eh, tak jako to první, to znamená, pro, to znamená eh, ze, dvo, eh, ze jedné třetiny prostřednictvím rozpočtu EU a ze a dvou třetin to budou příspěvky členských států. Rada ale s tím nesouhlasí, a, mm, takže především vidí negativně návrhy některých členských států a tedy eh, je zde tedy proto ta myšlenka, že zcela tento nástroj pro uprchlíky v Turecku by se financoval z komunitárního rozpočtu. Víte velice dobře, že to by znamenalo, že bychom museli seškrtat eh, celou řadu dalších výdajů, investic, položek, eh, klasicky, které Evropská unie má a dělá. A to především eh, eh, by to byla eh, linie 4. A druhé téma je téma bezpečnosti. A to především podpora iniciativy komise, Evropský program rozvoje Evropského obraného průmyslu z Evropského fondu pro obranu. Takže zde my podporujeme tuto iniciativu, ale jasně je třeba to výlučně financovat eh, z těch eh, nevyčerpaných marží či zvláštních nástrojů. A tedy, že ne, že se přeskupují prostředky ze stávajících programů. To by znamenalo zase škrty v jiných programech, tedy v těch programech, které již Evropa má mnoho let. Velice rychle další tři, čtyři věci. Za prvé je třeba zlepšit i podporu politice sousedství na východě i na jihu, potom financování i a našich aktivit, eh, které se týkají politiky bezpečnosti, eh, která se zhoršuje, potom eh, je zde nástroj na podporu palestinského národa. Zde také došlo, ne, došlo ke škrtu, ale máme eh, eh, to je z eh, programu UNRA, kde USA rozhodlo, že již nebude podporovat tuto agenturu OSN, takže je třeba nalézt nějaký způsob, protože zde je třeba, aby UNRA mohla dále, UNRA mohla dále spolupracovat a nemůže to být pouze na bedrech Evropské unie. Zde je třeba tedy diskutovat o tom, jak zachovat eh, financování této agentury OSN. A dále eh, potom je zde i konference, eh, která se bude konat v Bruselu zítra pozítří o azylu, takže to také bude mít své důsledky. Zde mm, my jsme přispěli miliard, více než miliardou z rozpočtu EU a dovedu si představit, že se asi potvrdí, Eh, další 500 eh, eh, milionů na období do roku 2020 a to bude z rozpočtu EU. A, takže i tady to nám vysvětluje, jak je to nutné, aby nedocházelo ke škrtům a z jiných programů, aby se financovalo, financoval nástroj pro uprchlíky v Turecku či nástroje obrany. Děkuji. Tak šup, šup. Děkuji, pane Vioty, za váš úvod. A pan kolega vyjádřil, že je zvědav na to, co eh, řekneme my. Takže pan Penife, pan Tanok, pan Castaldo, jestli již přihlásili. Prosím vás, takže pane Benife, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, já chci poděkovat zpravodaji eh, Daniele Viotimi z rozpočtového výboru. Jsme tady dnes, abychom diskutovali i o prioritách rozpočtu na rok 2019. Mezinárodní kontext se vyvíjí a eh, Evropa řeší řadu výzev. Syrský konflikt eh, se dostal do zásadní fáze, je třeba nalézt vyvážené Eh, řešení i eh, palestinsko-izraelského eh, problému a potom i na severu Afriky země jsou velice křehké, tam je třeba nalézt rovnováhu po arabském jaru. Libie je nestabilní, jsou tam velké, je tam velké riziko šíření terorismu a migrantů mm, se kterými se tam zachází nehumánně. Země Mašreku jsou zavaleny Eh, uprchlíky, což narušuje stabilitu. I Turecko eh, sklouzává k autoritářskému režimu. Existují zde strukturální problémy na západním Balkáně. A i ukrajinská krize samozřejmě, eh, to je další věc. Jsou to tedy scénáře, které jsou hned na, v naší blízkosti a je třeba mít společnou zahraniční politiku, která bude asertivní a aktivní. A mm, zde je třeba, aby Evropa hrála centrální roli, aby se ukázala, že je skutečným globálním aktérem a především v tomto období, kdy americká administrativa sleduje jiné cíly a Rusko také sleduje vlastní mocenskou politiku, která často je v rozporu s našimi zájmy a hodnotami. Abychom tedy mohli čelit těmto mm, výzvám kredibilními eh, eh, způsoby, tak musíme mít na to zdroje, adekvátní zdroje, tak jak již bylo řečeno v úvodě panem zpravodajem a to naše priorita je mm, konsolidace demokracie, dodržování lidských práv, základních svobod a podpora právnímu státu, podpora eh, eh, stability a především v zemích eh, na našich hranicích, boj proti mezinárodnímu terorismu, snižování chudoby a nutnost řešit příčiny migračních toků a azylantů pokud je o Balkán, takže tam ten vývoj je docela pozitivní. Zde máme balíček rozšíření z roku 2018, o tom také se budeme diskutovat. Máme zde strategii z února, ve kterém komise navrhuje určité strategie, které budou mít ale také dopad na rozpočet, na investice, zvyšování financování, třeba propojení sítí. A to všechno i navíc ještě Erasmus+, který se také zintenzivní je to velice správné, protože investovat do mladých lidí to je zásadní, mm, eh, protože my v Evropě i u našich sousedů očekáváme, že se v tomto budeme více angažovat, eh, což bude znamenat i zvyšování těchto fondů, které jsou určeny na Balkán do roku 2020. Eh, I se asi potvrdí snížení fondu pro Turecko nejspíše a vzhledem k tomu, jak e, Turecko méně méně respektuje základní svobody. To ale nestačí. Očekáváme, že ten návrh také bude korespondovat i větší angažovanosti naší. Snižování fondu pro Turecko. Turecko to znamená, že bychom měli přesměrovat tyto fondy směrem do občanské společnosti. To by měl být automatický princip při řízení externích nástrojů, i včetně toho, že bychom měli eh, zastavit ty, ty fondy, které v případě, že dochází k oklešťování základních práv eh, v těchto oblastech. A potom měli bychom posilit zdroje, které nyní se hm, hm, používají již na hranici svých možností, jako je například eh, ten nástroj sousedství, kde se řešily určité strukturální problémy, eh, otázky ale strategické pro Evropskou unii jako východní partnerství Moldavsko, Gruzie, Ukrajina nebo Severní Afrika a potom základní práva. Je třeba použít ty nástroje, abychom propagovali lidská práva na světě, což je stále, stále aktuálnější, abychom vytvářeli větší prostor pro občanskou společnost a e, takže i je třeba posílit v tomto smyslu i Eh, tu komponentu, která se týká našim volebním misím. To zatím se nefinancuje, jak by mělo. A teď pokud jde o ten nástroje pro uprchlíky v Turecku, zde nedávno byla odsouhlasena druhá tranše, 3 miliardy. Komise odsouhlasila, je to strategická investice pro Evropskou unii, nicméně tyto fondy by neměly jít z jiných nástrojů, jak, jako, jak již bylo citováno zde například nástroje sousedství, nástroje pro uprchlíky eh, i další svěřenské fondy by měly být zakotveny v našem rozpočtu a měly by respektovat eh, procedury jako dohled parlamentu. Vítáme i návrh eh, změnit finanční nařízení v tomto smyslu. Zítra se zahájí konference o Sýrii, což bude další možnost, jak tedy eh, opět hovořit tam o podpoře rekonstrukci země a určitě mm, zde eh, to bude mít svůj dopad na náš rozpočet na rok 2012. Prezident Trump eh, teď nechce již podporovat UNRU, agenturu OSN, takže ta bude trpět velkým deficitem, kterým již trpí teď, nemá zdroje a to bude mít dopad. A i o tom se eh, mluvilo na římské konferenci 15. března. Eh, my hm, eh, chceme zvýšit stroje určené různým finančním nástrojům pro naši externí činnost, ale hm, hm, závěrem lze říci, že svět potřebuje Evropu, která bude více přítomná, více razantnější, která bude reagovat na potřeby prostřednictvím adekvátních prostředků, eh, protože to jsou globální výzvy, které jsem pojmenoval a zde eh, eh, ty se týkají našich sousedů především, jak jsem dnes vyjmenoval. A zde určitě mm, na to se soustředí i činnost našeho výboru. Děkuji. Okay, thank you to our... Děkuji. Děkuji panu Benefe. Nyní Ali, pan Alio Marie, pan Galer, ještě někdo? Ještě někdo si chce vzít slovo? Takže to je zatím velmi jednostrané, samé EPP. A musíme skončit dobrat tento bod do půl. Takže maximálně dvě až tři minuty na každého. Paní Alio Marie. Děkuji vám, pane předsedo. Jen pár eh, připomínek, protože rozpočet v konečném důsledku je jediným kritériem eh, určité vůle realizovat určitou politiku. To jsou, takže rozpočet to je jedna z těch hlavních os. Já jsem se vás chtěla zeptat, pane zpravodaj. Pokud máme určité, eh, pokud chceme odsunout obranu na druhou kolej, já nevím, jestli pro vás je to pouze otázka prezentace, ale v dnešní době je otázka bezpečnosti a obrany zásadní. Naše role ve vztahu k našim občanům je ochránit je. A říkat pak, že nemáme financovat evropskou obranu, tedy leda tím, co zůstává někde na, na okraji rozpočtu, to není to poselství, které chceme vyslat. Za druhé, pokud jde o uprchlíky z Turecka, jistě, že eh, eh, uprchlíci nám leží na srdci, ale tito lidé jsou převážně ze Sýrie. A dnes se Syřané vrací, někteří, a kromě toho jsou to další eh, uprchlíci, další migranti z jiných zemí, z Etiopie, z některých dalších afrických států. A tam hrozí, že budou narůstat v příštích letech problémy. Kromě toho je tu tedy problém volby a určitého, eh, určité základní politické orientace. Já myslím, že, se, že nemůžeme jenom říct, je tu jedna priorita a to jsou přistěhovalci z Turecka. Nebo uprchlíci z Turecka. Za další. Um, pomoc v rámci tedy našeho sousedství jistě, ale nesmíme pomíjet také nezbytnost dodatečného úsilí ve vztahu k africkým státům. Pokud si nepřejeme obrovskou migrační vlnu, která může přispívat k demografickým a jiným problémům, tak je to nezbytné. A dále říkat, že nějak budeme kompenzovat uh, změnu eh, postoje Spojených států vůči palestincům. To je otázka. To já myslím, že se takhle říct nedá. Thank you. Děkuji. A nyní pan Mavrides. Dvě minuty. Perhaps I don't even need two minutes. I have a... Ani nepotřebuji dvě minuty. Velmi stručná, krátká otázka. Pane předsedo, Nepotřebuje ani dvě minuty. Mám naprosto zacílenou otázku. Posloucháte? Takřka 200 tisíc osob bylo vyhoštěno z Afrinu a žijí v okolí a jsou skutečně v těžké situaci. Co můžeme dělat? Co můžeme těmto lidem říct? Kromě toho, že tolik hovoříme o uprchlících. To je moje první specifická otázka. A za další. Můžeme alokovat část těch 3 miliard, které říkáme, že dáme Turecku. Mohli bychom třeba miliardu dát kurdským místním orgánům, aby vyšli stříc určitým potřebám těchto uprchlíků, kteří byli vyhoštěni z Afrinu. Ano, to byla minuta a půl a dostáváme se k panu Galerovi. Eh, děkuji. Dnes je to přesně 19 let, co eh, jsem poprvé, eh, co jsem tedy v Evropském parlamentu. Já se tedy jednak obracím na zpravodaje, jednak navazuji na to, co právě říkala kolegyně o oblasti bezpečnosti a obrany. Úsilí v této oblasti mm, nemůžeme eh, nasměrovat jaksi z okraje. Je potřeba, abychom to posunuli více ke středu. My jsme přeci e, přispěli k tomu, že jsme aktiv, aktivovali PESCO, e, eh, bylo, to, bylo to díky tedy práci na radě, ale i tady v parlamentu. A eh, Chceme tedy ve smlouvě vidět, že tam bude stát, že správní náklady a také operativní náklady PESCO, pokud to tedy nejsou vojenské mise, se budou platit z rozpočtu Evropské unie. <clears throat> Komise na to zareagovala a také už předložila jasné návrhy. A my tedy musíme mm, stanovit jasnou politickou prioritu. A to platí tedy pro rozpočet na příští rok, ale samozřejmě také pro celé příští finanční eh, období. A to neděláme, protože bychom nevěděli, co dělat s těmi penězi jinak, ale protože situace ve světě se natolik změnila. My si tedy myslíme, že eh, respektive doufáme, že i rozpočtový výbor si ponechá tento politický eh, vhled eh, na rozpočet. Děkuji mnohokrát, pane Galerovi, ještě dám slovo panu De Galesovi a potom vrátím slovo našemu zpravodaji. Co nejstručněji, prosím. Děkuji, já budu velice stručný. Já nemohu nevyužít zde přítomnost pana zpravodaje. Jako osoba odpovědná za Latinskou Ameriku ve frakci, tak já jsem předložil pilotní projekt, eh, který se eh, eh, týká tedy situace po konfliktu Libii. Je to pilotní projekt, který Eh, se týká tedy Kolumbie, týká se po, situace po konfliktu a rekonstrukce této země, z finan, z, protože to bude velice důležité pro rekonstrukci těch zón, které byly postiženy tímto konfliktem. Několik i e, disidentů e, Farku e, z, e, zase páchalo tedy e, vraždy i v, tom, v těchto zónách, po konfliktních zónách a, a tam je absolutně nutné tedy abychom tam byli přítomní, abychom tam dohlídli nad tím, že tento mírový proces, eh, projekt bude udržitelný a že eh, na to budou vyčleněny mezinárodní zdroje. Spolupráce eh, znamená i technickou pomoc pro rozvoj dovedností, kompetencí a to je velice důležité. ty prostředky nejsou tak velké, ale je to je nutné vidět to jako příležitost eh, i na to vyšlenit eh, rozpočet. A, takže bych rád, abyste toto vzali do úvahy. I jako toto je důležité pro nás, důležité, politicky důležité téma. Děkuji. Thank you. No. Děkuji. Eh, pokud nejsou tedy žádné další připomínky, tak dáme slovo panu Vyotimu, aby mohl uzavřít debatu. Chci poděkovat všem kolegům Já se zaměřím na některé aspekty pouze a určitě eh, ve zprávě pana Benifej naleznou další aspekty, které mi pomohou vylepšit svoji zprávu. Aby bylo jasné, já absolutně eh, eh, ne, téma bezpečnosti a obrany nepovažuji za druhořadé. To ne. A, eh, i když jsem to možná tak citoval, ale velice jasně teď, já nechci financovat obraný projekt pouze z toho, co tam zbyde v rozpočtu. Ne, ale když členské státy chtějí nové projekty, tak musí se snažit. A dnes rozpočet má své kapacity a pokud nebudou další finance ze strany členských států, které chtějí nové projekty, eh, tak hm, je třeba, aby členské státy poskytly více prostředků do rozpočtu, jinak budeme muset někde to nalézt a škrtat. Hm, částky jsou, jaké jsou. A je třeba na maximum samozřejmě využít rozpočet. Já bych rád, aby ten projekt eh, se zcela eh, financoval, zafinancoval. A pokud jde o další otázky teď, tak já souhlasím eh, s vámi, pokud je otázku těch Kurdů, tak jak jsme slyšeli, a používání těch 3 miliard euro nejenom na syrské uprchlíky, ale také i na další eh, situace. Ano, my pokaždé chceme, aby ty peníze se i dávali tedy především občanské společnosti i kurdským organizacím. A pokud zjistíme, že Ehm, tam bude ze strany tedy Syřa, eh, eh, ture, eh, syrských uprchlíků v Turecku bude menší absorpční kapacita, tak potom to věnujeme na uprchlíky z Afriky. Ano, jak řekl pan Benefit, potřebujeme nástroje, abychom bojovali s, s příčinami migrace a také, abychom ale pomáhali uprchlíkům kteří teď eh, eh, eh, již tady máme. Já jako Ital vím, o čem mluvíme. Chci poděkovat panu předsedovi, děkuji, že jste mě přijmuli a budu čekat na vaše příspěvky, na vaše stanovisko, a tak, abychom mohli bojovat za priority našeho parlamentu. Well, thank you, dear colleague, for your... Děkuji, vážený kolego, za toto, za toto laskavá slova. Děkuji také za práci na tomto velmi důležitém tématu a děkuji kolegové za účast eh, na této vyměně názorů. Nyní přecházíme k dalšímu bodu. Dámy a pánové, vážení kolegové, vážené kolegyně, přicházíme k bodu 10. Je mi potěšením přivítat mezi námi pana komisaře Johane Sehána, který je pravidelným hostem na našem výboru AFET. Pan komisař eh, představí balíček týkající se rozšíření z roku 2008 a 18. Eh, eh, tento nový balíček komise přijala minulý týden. Těší nás tedy, že komisař mezi nás přišel. Se nebudu vracet k tomu, o čem jsme hovořili minulý týden ve Štrasburku a <clears throat> Řekli jsme, že nás potěší, pokud eh, mezi nás budete moci zase přijít a těší nás, že jste tedy přišel hned v pondělí. Je taková dobrá tradice, že hovoříme o zprávě týkající se rozšíření eh, tedy eh, na tomto výboru a sice detailně a já vám hned dám slovo, pane komisaři. Vy jste byl na západním Balkánu minulý týden s vysokou představitelkou, navštívil jste nejmenším některé z těchto zemí, eh, jichž se zpráva týká a můžete nám tedy říci více o tom, jakou zkušenost se udělal v těchto zemích. Dám vám 10 minut tak abychom měli dostatek času pro otázky a odpovědi. Prosím, máte slovo. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Ano, minulý týden to nebyl perfektní týden pro organizování eh, schůzek a zasedání. Šlo tedy o určitý mix různých eh, akcí, které nebylo možno dokonale skloubit. Jak víte, já se vždy snažím být vstříc, být k dispozici, přijít jak na zasedání výboru, tak na zasedání jednotlivých skupin a já tedy doufám, že příště se to už nebude opakovat. Hmm pan prezident Macron nedává, taky ne, nehovoří v, v parlamentu ve Štrasburku eh, každý týden, takže eh, to byl taky důležitý faktor. A Děkuji za příležitost, že mohu dnes hovořit o eh, balíčku týkající se rozšíření hm, když se tady dívám ehm, do publika, vítám i některé velvyslance, kteří eh, se dostavili. Je dobré, že jste přišli. Eh, takže ještě jednou, tento balíček jsme přijali minulý týden. Mm. Den poté jsem byl eh, ve Skopě. Paní Mogerinová navštívila některé z těchto zemí posléze a já jsem potom byl zase ve Washingtonu, kde jsem se účastnil jarního zasedání, tak abychom koordinovali naše aktivity s mezinárodními finančními institucemi. A také arabskými finančními institucemi, to už je zase něco jiného. Ale Mm, přinejmenším tedy jde o mezinárodní finanční instituce, které jsou re- relevanční pro naše země. Takže eh, ten balíček se dívá na aktuální stav v těchto zemích a ehm, jaká, jaký je tedy stav eh, implementace reform. Na začátku roku 2018, což byl tedy datum pro vytvoření této zprávy. Týká se to tedy reform v základních oblastech, jako jsou například eh, základní práva, stát, eh, státní, eh, právní stát, konkurenceschopnost a ekonomika. My také se vyjadřujeme k ekonomickým programům v zemích západního Balkánu a v Turecku. Teď jsme synchronizovali tyhle ty balíčky tak, aby obě, oba byly zveřejněny na jaře a to je opět důvod, proč eh, nyní máme tyhle ty zprávy, zprávy každý rok a na, na jaře se to tedy pojí s zprávou o ekonomickém pokroku a eh, ten balíček ukazuje, že mm, tato politika je důležitou strategií pro vývoz stability mm, našim nejbližším sousedům když se podíváme na strategii pro um, západní Balkán, kterou jsme předložili v únoru, tady se znovu potvrdila evropská perspektiva regionu. Eh, zpráva se vlastně takto eh, znovu eh, na to dívá. Je to jakási kontrola toho, zda ta politika opravdu dosáhla výsledků. Já jsem rád, že komise nalezla konkrétní pokrok eh, na straně bývalé Jugoslavské republiky Makedonie a že tedy je možné otevřít přestupní vyjednávání jak s Makedonií, tak Albánií. My jsme tady vycházeli z velmi eh, eh, důkladné faktické analýzy. Albánie udělala eh, důležitý pokrok v oblasti reformy justice. A Firom zase překonal hlubokou politickou krizi a pokročil v implementaci reform. Určitě ale není vhodné eh, usnout na Vavřínech a obě země určitě eh, ještě mm, musí ve, svých reform, eh, ve svém reformním úsilí pokračovat. Naše analýza ukazuje, že tedy pokrok je vždycky závislý na jednotlivých krocích. Já vždycky podporuji ambice, ale je zřejmé, že kvalita musí e, mít e, e, navrh nad rychlostí. Velmi důležité tedy je vytvořit stabilitu prostřednictvím konektivity, nových příležitostí pro evropské občany a podniky. Naši partneři z západního Balkánu moc dobře ví, že, rozšíření, že k rozšíření dojde pouze, pokud to bude výhodné pro obě strany. Proto tato zpráva jasně vymezuje klíčové mm, kroky, kterých se tedy musí této země zhostit. Zejména jde o obrovsky důležité oblasti, jako jsou základní práva, boj proti korupci a organizovanému zločinu. Na ekonomické stránce eh, země musí zlepšit eh, své podnikatelské klima, hm, tak aby se také podařilo zlepšit eh, situaci vysoké nezaměstnanosti. Kromě toho máme potřebu strukturálních reform. Jinak, jak už jsem říkala, je důležitá konektivita. A synchronizace z tohoto roku je tedy vlastně se týká toho eh, eh, balíčku zpráv, eh, které se propojí s ekonomickým pokrokem těchto zemí, tak abychom měli vlastně lepší orientaci, protože zde jsou i některé otázky, kterými se musíme zabývat, tedy co se týče ekonomiky. Země musí také velmi eh, důkladně pracovat na usmíření a dobrých sousedských vztazích. Za posledních několik jsme, eh, měsíců jsme jasně řekli, že je potřeba eh, vyřešit veškeré nedořešené bilaterální otázky. Řekli jsme to velmi jasně. vážení kolegové, naše strategie, zveřejněná v února, jasně vymezuje eh, cestu k eh, rozšířené silné unii a jasně vymezujeme, co tyto země musí udělat pro to, aby se eh, do toho zapojili. Mm, ještě na závěr Turecko. Obávám se, že analýza ukazuje, že tato země i nadále se pohybuje tedy, že se vzdaluje Evropské unii, zejména tedy v oblasti mm, právního státu a základních práv. Evropská unie opakovaně vyzývá Turecko, aby změnilo tento negativní trend. Poskytli jsme také velmi jasná doporučení um, ve, v naší zprávě. Na druhou stranu Turecko i nadále je klíčovým strategickým sousedem a nadále budeme spolupracovat v oblastech společného zájmu. Mm, Také si vážíme toho, nakolik Turecko eh, věnuje úsilí eh, tomu, aby eh, se zhostilo mm, své hostitelské role, co se týče nakládání se syrskými uprchlíky. Balíček pro rozšíření byl zveřejněn minulý týden, ale naše práce nekončí. Příštím velkým ehm, milníkem je summit v Sofii v květnu kde opět můžeme znovu potvrdit eh, evropskou perspektivu tohoto regionu, tak aby oni se zase zavázali potřebným reformám, abychom samozřejmě také vydali signál pro občany. Ehm, eh, chceme také posílit eh, propojení mezi Evropskou unii a partnery z tohoto regionu Jde nám tedy vlastně o to, abychom přinesli hmatatelné každodenní výhody pro občany jak eh, západního Balkánu, tak eh, eh, členských států Evropské unie. A nyní tedy už se těším na diskusi. Děkuji, pane Han Děkuji za to, že jste dodržel desetiminutový limit, zcela přesně. A nyní nás čeká výměna názoru. S čím, že vycházíme z velice komplikovaného postupu. Přesně mi bylo řečeno, kdo smí mluvit, kdy a jak dlouho. Člověk musí studovat matematiku, aby to pochopil. Takže se ani nesnažte do toho zasahovat budu dodržovat eh, tuto rovnici. Začneme Edvardem Kukanem. Tři a půl minut. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, kolegové, kolegyně. Nebudu opakovat, co jste řekl na začátku, ale chci se připojit k tomu, co řekl pan předseda. Nejdůležitější je, aby se to již nikdy neopakovalo. Západní Balkán byl naší prioritou v uplynulých měsících. Vnímám pozitivní eh, vývoj, který začal projevem pana Junkra v září, dále prezentace strategie v únoru a nyní to, se to konzistentně projevuje na eh, prioritách bulharského předsednictví. Musíme udržet toto tempo abychom obnovili důvěryhodnost integračního procesu. Musíme se stále strategičtěji podílet eh, na spolupráci s těmito státy. Vývoj v těchto zemích postupuje a eh, eh, některé země se přiblížily evropské cestě. Vítám také doporučení k otevření vyjednávání, zahájení vyjednávání s Albánií a Makedonií. Obě země usilovně pracovaly na tom, aby obdrželi do toto doporučení. Je to důležité rozhodnutí a já skutečně doufám, že to bude znovu potvrzeno v radě. To jsou ty konkrétní a hmatatelné kroky, na nichž musíme stavět. A zároveň jsme jasně předestřeli určitá očekávání, která se musí naplnit, abychom měli skutečně důvěryhodná vyjednávání. Musí dojít ke Eh, implementaci reform, zejména pokud jde o právní stát a dodržování základních práv a svobod. To se týká Srbska i Černé hory, které již jsou ve, vyjednávacích, eh, ve vyjednávání o přistoupení. A eh, naš, naše zaměření Naším zaměřením musí být celkové fungování demokratických institucí, justice, boj s korupcí, ale také svoboda médií a občanské svobody všechny státy tohoto regionu mají urč, větší či menší problém s těmito otázkami. Musí dále pokročit eh, při řešení bilaterálních problémů. Chceme, aby eh, existovaly přátelské sousedské vztahy, založené na dobré vůli. Evropská unie musí také jasně pomáhat zemím tohoto regionu, aby překonali různé rozpory a napětí. V těchto případech eh, některé členské státy by rovněž eh, měli prokázat více odpovědnosti. A na závěr mi dovolte říci, že Evrop, přistoupení do Evropské unie nebude možné, ani se vyřeší bilaterální neuzavřené problémy. Pan Preda mě ještě požádal, abych předložil jeho projev, takže až, až se dostaneme k Bosně a Hercegovině, tak znovu požádám o slovo. I fear so. Uh, thank... <laughs> ano, to jsem se obával. Takže za, SAD pan Picula, dvě a půl minuty. Děkuji. Já vás vítám za SAD. Bohužel nebylo možné prezentovat eh, ten balíček zpráv o rozšíření minulý týden, ale o to jsme vděčnější za dnešní rozpravu. Vítáme pozitivní doporučení k Makedonii, Albánii, za první měsíc Makedonie prokázala své odhodlání dohnat e, ostatní, pokud o reformy. Bude nutno vytvořit silný konsenzus eh, v otázce reform mezi vládou a opozicí, politiky a občanskou společností. Ovšem eh, dialog Jean, je samozřejmě důležitý. K dosažení dalších kroků je, mám, je určitý mírný pokrok, ale politická vůle nové vlády je zřejmá. Kromě toho země prochází eh, hloubkou reformou justice, což eh, je potvrzení eh, evropských ambicí i v jiných prioritách. Dále zkušenost Albánie s touto reformou bude užitečná i pro další státy v tomto regionu. A také je to otázka Černé hory, která již daleko postoupila v celém procesu. doufáme, že jakmile Černá hora splní všechny podmínky, je, bude možné jí udělit plné členství. Eh, v případě Srbska tak většina eh, kritik eh, nadále vychází z toho, že právní stát je křehký, nebylo dosaženo pokroku, pokud jde o pr- svobodu vyjadřování a role nezávislých regulačních or- orgánů se musí posílit. A pokud byl předložen dotazník, eh, ale eh, bohužel stále je tu ještě ta eh, konstituční, ten konstituční blok, který představuje překážku. A pokud jde o Kosovo, tak je tu určitý pokrok. Justiční reforma, právní stát, dialog se Srbskem, a nadále bych jako, měli pokračovat v tomto úsilí. Eh, dále je tu demarkační linie, která dohoda eh, se eh, s Černou horou a to se také musí uznat. A, je, ještě, za, ještě za kolegu Katepiry tady mám další otázku, další záležitost, kdy, kdy um, byl, měli jsme tu negativní hodnocení pozorovatelské eh, volební mise. Nový prezidentský systém nezaručuje, eh, není zárukou eh, demokracie. Ve vašem společném prohlášení spolu s panem Junkrem a Morgerini byly dány sliby, ale zatím nejsou v této zprávě žádné skutečné závěry. Pokud bude implementována nová ústava bez jakýchkoliv pojistek, tak by Evropská unie měla zastavit přístupový proces. Je komise ochotná eh, ke stejným závěrům po eh, roce úvah? Děkuji. A nyní dostane slovo pan Tanok na tři a půl minuty, protože je koordinátor EKR a také zpravodaj k Černé hoře, takže můžete případně pokrýt obojí. Děkuji. Takže já eh, samozřejmě vítám také pana Hana. Vítám tento balíček sedmi eh, práv. Já jsem byl také ve Štrasburku. Je dobré, že se věci vyřešily, že tu nyní eh, konečně jste a že můžeme hovořit o této klíčové záležitosti týkající se rozšíření, který je zejména důležitý v, do, v tomto období, kdy jsem tu naposledy za Spojené království, které odchází z Evropské unie. A jsou to ještě další, kteří, je dobré, že někteří další chtějí do Evropské unie vstoupit do tohoto projektu, který je zárukou míru a prosperity na kontinentě. Vítám to, že Makedonie dostala zelenou, pokud je o zahájení jednání. Doufám, že budeme moci pokročit, eh, abychom překonali eh, ty překážky, které tam byly celá leta. A také, že Albánie dostala eh, stejný signál. Pokud jde o Albány a Černohoru, k těmto zemím jsem také zpravodajem, tak je dobré zmínit, že tu byla ta nedávná dohoda o demarkaci hranice eh, s Kosovem a že došlo k úspěšným volbám eh, prezidenta Černé hory. V Černé hoře lze ještě říci, že bylo dosaženo podstatného pokroku v podstatě všechny kapitoly jsou teď otevřené, zhruba 30, a, jsem přes, a myslím, že tři byly uzavřeny. Když jsem byl v Podgorici nedávno, tak se tam hovořilo o té perspektivě 2025, eh, to vyvolávalo určité obavy. Já jsem se snažil vysvětlit, že z mého hlediska je to Eh, spíš eh, takový celkový směr, není to nějaký vyloženě chronologický harmonogram eh, toho, kdy má dojít k připojení, ale určitý výhled na dalších několik let. Já si myslím, že není dobrá, aby země byly drženy zpět je roz, roz, rozhodně důležité připustit, že jsou ti, kteří eh, jsou v tom procesu dál než jiní. Priority jsou vždy eh, stejné, samozřejmě to opakuje každý rok. Posílení právního státu, posílení demokracie, posílení institucí, eh, boj s organizovaným zločinem, korupcí a zejména otázka svobody médií a ochrany práv menšin. Souhlasím se přečníkem v tom, že Turecko nadále zůstává velkým problémem. Slyšeli jsme již eh, předtím tu prezentaci od velvyslance Kypru o porušování eh, práv v té eh, výsadní ekonomické zóně, výhradní ekonomické zóně Kypru, kdy došlo k nucenému uzavření provozu zahraniční firmy, která se tam eh, zabývala ehm, průzkumem v oblasti eh, ropy a plynu. To je nepřípustné, ale Turecko také dělá jiné věci, jak už to stát eh, na to kupuje ruské rakety, dále invaze Afrinu Syrii, kdy došlo k vysídlení civilistů a ještě několik dalších problémů, například zatčení tisíců gilenistů, to já myslím, že je potřeba znovu přehodnotit eh, právo Turecka vyjednávat o přistoupení, pokud bude pokračovat toto porušování lidských práv. About 20 of you who want to speak. Kolegové, je nás asi 20, kdo chcete hovořit, takže prosím, pokuste se dodrz, dodržet uh, uh, řečnický čas, pan Mesarič, na dvě dvě a půl minuty. Děkuji. Já určitě nebudu opakovat všechno, co zde zaznělo, i když tedy souhlasím s řadou věcí. Vítáme nové zintenzivněné snahy nebo úsilí komise z e, října minulého roku udělat tedy něco praktického, co pohlíží do budoucna. A my věříme, že strategie pro západní Balkán možná toho docílí. Vítáme také viditelné tedy úsilí bulharského předsednictví, které se tomuto tématu zavázalo. Byla poskytnuta zelená, tedy eh, kandidátskému statusu Makedon, bývalé Jugoslavské republiky Makedonie a Albánie. To je asi vlastně nejdůležitější, co z toho vzešlo zatím. Mm, nikoho ne, nenecháváme po, pozadu. Mm, všichni eh, tedy mohou eh, udělat eh, tyto reformy s pomocí Evropské unie. Příští rok, až přijde na to, že budeme chystat předvolební, kanda, předvolební kampaň do Evropského parlamentu, pokud špicen kandidátů, tedy špičkový kandidáty, mm, se nebudu věnovat tedy některým otázkám zahraniční politiky. Možná mm, nám to pomůže vyhnout se některým problémům, se kterými se potýkala tato komise. Mě také plně podporujeme priority, které zmínila komise ve své zprávě. Mm, právní stát, demokratické instituce, kapitoly 23, 24. Ty jsou velmi důležité pro Černou horu. Já tedy opravdu doufám, že těmito principy se budeme řídit i v rámci Evropské unie, nejenom v kandidátských zemích. A na závěr chci říci, že by bylo dobré, kdybychom se znovu zaměřili na oblast, která poslední dobou trošku zmizela z jaksi hledáčku eh, našich priorit. Tady jde o životní prostředí a energetiku. To je něco, co si myslím by určitě mělo být v těch důležitých prioritách. Děkuji. Děkuji, pane Mezerči. Ano, budeme mít eh, špičkové kandidáty politických stran. A pokud vím, francouzský prezident eh, nehodlá kandidovat jako špicen kandidát. Pan Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Především chci trochu vyjádřit politování, že ten balíček se prezentuje týden po odsouhlasení jako parlament. Eh, přece podporujeme komisi v tomto procesu, jsme vaši spojenci a takže není dobré, aby, eh, takže je třeba, aby se k nám tak přistupovalo. Eh, takže je to aktuální, tak to načasování je důležité samozřejmě je to eh, kriticky důležité pro šíření pro Evropu. Jsou té země, které již nejsou na cestě do Evropy a je třeba to vzít do úvahy. A jsou jiné, které dělají ale velké úsilí a protože chtějí být součástí naší evropské rodiny. První případ, tady samozřejmě mám na mysli Turecko, zde je evidentní zcela, že je zbytečné již považovat Turecko za kandidátskou zemi. Já neříkám pozor, že bychom neměli spolupracovat s Ankarou, ne. Je zde celá řada zásadních témat, kde je třeba spolupracovat, jako migrace například, ale mm, je třeba tedy spolupracovat v oblasti správ, rámce, který bude korektní, ale nepůjde o přistoupení, protože jinak bychom mohli to nějak zkompromitovat, podkopat, podkopat protože Turecko přece již nesplňuje naše charakteristiky, charakteristiky kandidátské země, i ty červnové lodvy, volby určitě Eh, to bude další rána našem, našem očekávání. Potom Černá hora. Já jsem se právě vrátil z Podgorice a eh, jako vedoucí delegace, tak eh, tam jsme pozorovali volby ze zemi, která chce být součástí Evropy, která vidí zde per svoji perspektivu a, perspektivu a neváha. A, takže hm, země, která chce být hodnocena podle vlastních zásluh a nebýt v jednom pytli třeba se Srbskem. Uh, a, takže mezi těmito dvěmi extrémy máme další země, třeba západního Balkánu, které jsou na různém stupni pokroku. Je třeba, abychom měli specifické politiky vůči nim. Já zde mm, jako komise chci, abychom zahájili vyjednávání s Makedonií, eh, a to otázka jména, názvu, to se snad vyřeší, a potom s Albánií. Je třeba i nutně, je, je, to, je nutné to urychlit protože Balkán je Evropa, je to součást eh, a do budoucna Evropě měla by součást Evropské unie v budoucnosti. Samozřejmě musíme mm, eh, dbát na to, aby splněli kapitoly, jako třeba kapitol 24, ale je třeba podporovat tuto jejich perspektivu eh, a pracovat ad hoc zemi po zemi. A já chci děkovat, poděkovat panu komisaři a věřte, že máte naši podporu. Thank you, Fabio Castaldo. Děkuji, Fabio Castaldo. koordinátorech. Nyní dám slovo zpravodajům. Takže zpravodaj pro Srbsko. Pan David McAllister. Dvě minuty. Milý Johannesi, mm, budu co nejstručnější. Mm. Pročetl jsem si o víkendu ty zprávy a vítám, že tyto zprávy ukazují, že mm, Proces rozšiřování i nadále vychází z jasných kritérií, z jasných podmínek. Děkuji tedy, že komise trvá na těchto eh, principech. Taky souhlasím s tím, co, eh, k čemu jste dospěli ohledně Srbska. Eh, Černá hora a Srbsko jsou určitě jaksi v popředí, tedy co se týče mm, přiblížení se vstupu do Evropské unie. Udělali ekonomické reformy, které už přináší ovoce. Nicméně stále ještě nejdůležitějším tématem pro Srbsko je otázka právního státu. Přestupní vyjednávání nikdy není cílem samo o sobě, je to samozřejmě součástí širšího kontextu modernizace a reform. Já eh, chci zdůraznit zásadní význam, význam efektivního eh, parlamentního dozoru v Srbsku. Kromě toho taky vítám iniciativu prezidenta Vučiče nastartovat vnitřní dialog mm, mezi jednotlivými skupinami obyvatel a my si uvědomíme, že uvědomujeme, jak Srbsko, tak Kosovo tedy musí e, se zapojit do dialogu. A já nyní začnu pracovat na první verzi zprávy Evropského parlamentu o Srbsku. Eh, už jsem hovořil o harmonogramu se sekretariátem AFET a první návrh zprávy eh, ještě předložím před prázdninami a eh, potom samozřejmě budeme už s diskusemi pokračovat v, na podzim. To byly přesně dvě minuty a nyní dávám slovo paní Schlein, která je zpravodajkou pro Albány. Děkuji. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, hovořím jménem Knuta Fleckensteina, který je zpravodajem EP pro Albánii, který nemohl přijít mi. Upřímně vítáme doporučení Evropské komise od zahájit mm, vyjednávání s Albánií. Albánie se to naplno, plně zaslouží. Země začala implementovat mm, e, komplexní reformu justice, která také se zaměřuje na eh, překontrolovávání celého sektoru. Eh, tato reforma teprve probíhá, ale už teď se projevují pozitivní dopady na další klíčové oblasti. Je velmi důležité, aby vlastně další pokrok v této oblasti eh, pomohl mm, například v oblasti boje proti korupci organizovaného zločinu. A proto je velmi důležité, aby tato země i nadále pokračovala v tom tempu reform tak jak nyní. Mm, on je to samozřejmě dlouhodobý proces, ale politická vůle a e, záměr e, zapojit se do takového reformního procesu je e, velmi důležitý pro evropské ambice této země. Zkušenost Albánie s takovouto komplexní eh, reformou justice určitě bude využitelná i pro další země z regionu. Evropská komise důkladně zvážila stav pokroku eh, ohledně všech reformních priorit. Vzhledem pokroku, kterého už se dosáhlo, je nyní ještě důležitější udržet toto reformní tempo. A my souhlasíme s tím, co říká komise, že je velmi důležitá silná opozice v této zemi, která samozřejmě demokraticky kontroluje vládu eh, prostřednictvím také parlamentní práce. Na druhé straně je taky velmi důležité, aby eh, strany navzájem spolupracovaly na důležitých reformách, které posunou zemi ku předu. Je velmi důležité, aby Albánie i nadále hrála konstruktivní roli v regionu. Země se zavázala tomu, že přispěje pozitivně regionálním iniciativám, včetně berlínského procesu a že zlepší bilaterální vztahy se sousedy. To eh, bude i nadále obrovsky důležité pro aspirace této země. Schlein für Děkuji, paní Schlein i za to, co se řekl za pana Fleckensteina a dalším zpravodajem pan Zelimovič, který hovoří za pana Vajgla. Děkuji, pane předsedo. Pan Weigl by chtěl zdůraznit za naši skupinu, že podporujeme doporučení komise radě zahájit vyjednávání o přistoupení. Myslíme si, že zelená zahájení posílí, bude stimulovat Makedonii, aby našla vzájemně uspokojivé eh, řešení eh, sporu o jméno s Řeckem. Dá to i pozitivní eh, pozitivní impuls tomu, že bude se zaměřovat na priority a makedonská vláda úspěšně vyvedla zemi z politické krize a zlepšila vztahy se sousedními zeměmi, zlepšila etnické vztahy a e, i nastolila správnou rovnováhu. Politická atmosféra je otevřenější vůči dialogu s opozicí a občanskou společností. Podstatný pokrok nastal také v reformě soudnictví, v boji proti korupci, organizovanému zločinu. Jak se správně říká ve zprávě komise, vláda ve Skopě si zaslouží uznání za tu připravenost jít do reform, včetně svobody médií, práv menšin a regionální spolupráce a funkční tržní ekonomiky. Další stabilizace politické situace v Makedonii bude nutná, aby se vytvořila plnohodnotná spolupráce mezi koalicí a opozicí v parlamentu, aby se zaměřovali na reformy nutné pro euroatlantickou budoucnost. Zde Evropský parlament rád přispěje, bude podporovat ducha spolupráce mezi politickými stranami, v, v kontech eh, v rámci dialogu Žana Moneta, který má začít v květnu. Děkuji, pane Selimoviči. A dalším, pan Kukan za pana Prédu. Vy jste již hovořil o minutu déle, tak nyní dostanete minutu a půl. Děkuji. Už uplynul značný čas od posledního balíčku rozšíření a já jsem zaznamenal tu změnu atmosféry. Vzhledem k tomu, že na evropské straně jsme nyní otevřenější vůči západnímu Balkánu, uvědomili jsme si, jak důležité je, eh, aby existovala důvěryhodná perspektiva pro vstup všech eh, těchto zemí. Já doufám, že 2025 bude jasná perspektiva pro tyto státy. Samozřejmě za podmínky, že budou i nadále následovat cestu pro evropských reform, včetně posílení právního státu a základních práv. Že budou bojovat eh, s korupcí, která bohužel je v tomto regionu stále ještě endemicky rozšířena. Pokud jde o Bosnu-Hercegovinu, konkrétně tak tam zpráva potvrzuje, zpomalení tempa reform v důsledku politických neschod. Myslím, že toto zjištění by eh, mělo přimět politické elity, aby tento trend zvrátili. Pokud Bosna a Hercegovina chce získat statut kandidátské země v brzké době, stane se to jedině, pokud dojde k urychlení reform. Navzdory tomu, že se jedná o volební rok, reformy které jsou zapotřebí, eh, musí zůstat eh, střede, ve středu pozornosti. Naprosto sdílím ten pocit naléhavosti, pokud jde o změny volební legislativy. Doufám, že bude dosažen kompromis a za eh, evropského a amerického, že evropské a americké zprostředkování to urychlí čili za pana Predu, který je zpravodajem pro Bosnu a Hercegovinu. Takže teď jsme prošli seznam koordinátorů, zpravodajů a předsedů delegací a nyní se dostáváme k dalším eh, kolegům, řádným členům. A teď eh, projdu ten seznam. Mr. Deli, Mr. Kovacev, Mr. Frunzulika, Mr. Mavridis, Mr. Freund. Ms. Valero, Mr. Meserich, and Mr. Hadjigorgiou. Missed anyone? Vynechal jsem někoho? Předsedové delegací? Já jsem říkal, že to by člověk musel umět matematiku, aby ten systém pochopil. No dobře, můžete mluvit znovu. Ještě někdo, kdo tu zastupuje vlastně v několika funkcích? Máte čas do půlnoci? Dobře. Musíme samozřejmě skončit v sedm. Aby komisař mohl začít odpovídat na vaše dotazy po půl. Začne paní Zovko. Děkuji. Stručně položím jednu otázku, která je stručná. Po eh, nedávném slyšení v americkém kongresu o situaci v Bosně a Hercegovině. Připravuje se komise na možnou situaci selhání vládního systému v Bosně a Hercegovině po volbách? Protože eh, americký státní department je, e, se zatím staví k této možnosti e, rezignovaně s tím, že říká, že možná, že e, velmoci příslušné mocnosti budou mít více pravomocí vzhledem k té patové situaci, které, která tam je. Takže jak se díváte na možné selhání um, při tvorbě vlády po volbách? Děkuji. A pan Picola nyní. Já bych si dovolil říct pár slov, protože jsem předseda eh, dvou těch delegací pro Bosnu, Hercegovinu a Kosovo. Takže po mnoha prodlevách byl předložen konečně ten, dodán ten dotazník, ale zdá se, že země je skutečně na dně, pokud jde o pokrok k členství v Evropské unii. Je to problém se reformou, s reformami, i když došlo k určitému pokroku v boji proti korupci, organizovanému zločinu. Všem znepokojivé jsou neustále tlaky na novináře, na jejich svobodu vyjadřování. Navíc je to jediná země, eh, v níž chybí eh, v podstatě mezi parlamentní spolupráce, chybí eh, dialog mezi bosensko-hercegovinským parlamentem a Evropským parlamentem. Pokrok je letos velmi malý, protože je to volební rok, takže je důležité, aby ne, když se nedojde k žádné dohodě, pokud je volební zákon, tak se jedině prohloubí krize a tím se země vzdálí ještě více Evropské unii. Děkuji, pane Picula. A nyní se dostáváme k panu Meserečovi, který rovněž hovoří z, z titulu své další funkce. Ano, teď hovořím za pana Šoltese, který lituje, že nemohl dorazit. On je stálým zpravodajem pro Kosovo. A on by chtěl říci, že jak komisař již eh, zmínil ve zprávě, eh, pokrok byl velice pomalý v Kosovu a proto je důležité, aby kosovská vláda pokračovala v reformách, které začala a aby se zaměřila na to, a aby ty reformy také byly implementovány v praxi, nezůstaly na papíře. Je třeba především bojovat proti korupci, organizovanému zločinu a posilit úsilí o plně funkční nezávislé soudnictví. Pokrok byl sice učiněn v oblasti jako integrace, jako například integrace tedy soudců a státních zástupců do systému, ale pořád ještě e, je tam velký politický vliv na ně. Boj proti korupce musí pokračovat e, s tím, že je to hlavní kritérium pro bezvizový režim. Také chci zmínit pokus e, i zrušit E, zákon o specializovaných komorách, což je problematické, o specializovaných senátech, tedy, což je e, problematické a to musí respektovat Kosovo, pokud chce být součástí mezinárodních organizací. Aby byla zachována stabilita, tak důležité je pokračovat v dialogu e, s, s, v Prištině způsobem, tedy, který nebude někoho poškozovat. energetika má velké problémy a Ehm, v podstatě tam nebyl učiněn žádný pokrok ani v oblasti ekologie, takže to není za mě, to je za pana Šoltese a já doufám, že i my mm, tedy jako, že budeme moci ovlivnit eh, špicen kandidáta v příštích volbách. Děkuji. A nyní další řečníky za frakce GUE, pan Hačikouču, paní Hačikouču.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 ty vztahy s Tureckem teď jsou v takovém limbu a nebere to žádným výsledkům. Pane komisaři, vy znáte situaci. To je, vy, jste již devět let v komisi a vy víte, že naše politika vůči Turecku selhala. Veškeré úsilí, všechny ty rezoluce, zprávy, ty zůstanou na papíře. a opakovat stejné věci pořád dokola, to už mě unavuje. Nicméně. Více než 600 dětí do věku 13 let, pardon, do věku 3 roky jsou ve věznicích v Turecku. Takže zrovna nedávno tam eh, nastoupila eh, žena se svým dítětem, které má než tři roky. Jsou to stovky dětí v tureckých věznicích. A ještě 30 vteřin, pane předsedo. Zde se hovoří o podpoře Turecka při vyjednávání řešení kyperského problému. A ano, i snad a komise v toto věří? Přece nelze ignorovat, že 40 let okupace, turecké okupace hodně postihuje a ovlivňuje všechny události u nás. Děkuji. Eh, Sandra Kaněte. I full-heartedly welcome the enlargement package. Já vítám balíček rozšíření, který navrhuje, že Albánie a Makedonie by měly zahájit vyjednávání o přistoupení a tato vyjednávání budou první, která budou zahájena po pěti letech. A je to velice důležitý signál všem zemím západního Balkánu. Doufám, že Evropská rada v červnu dá zelenou zahájení těchto jednání o přistoupení podle mé zkušenosti. Tento proces bude užitečný pro řešení problémů jako organizovaný zločin, korupce a bilaterální spory. <clears throat> Dále to posílí politickou stabilitu a bude to podporovat eh, dobré sousedské vztahy. Také se domnívám, že pokrok eh, v těchto dvou zemích eh, a návrh komise to i posílí naši schopnost čelit Rusku, které se snaží legitimně i nelegitimně ovlivňovat tyto státy my bychom měli mm, si stanovit jako rok 2025, kdy první nebo všichni čtyři kandidáti budou schopni uzavřít vyjednávání a vstoupit do EU. Děkuji. Thank Děkuji. Paní Kalněte. Pan Fronzolika. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, drazí kolegové, kolegyně. Máme takovou jedinečnou příležitost, Je tu máme šest zemí, které mají dobrou expertízu v oblasti západního Balkánu, které budou eh, nyní držet předsednictví eh, Bulharsko, Rakousko, Rumunsko, no a potom Finsko, Chorvatsko, Německo. To je skutečně jedinečná možnost, abychom na konci eh, tohoto období dospěli k řešení. Pane komisaři, tohle má otázka na vás. Co si slibujete od Sofijského samitu a také od posledního samitu v Londýně? Poslední summit Berlín Plus, protože jméno bývalé Jugoslávské republiky Makedonie je stále ještě stěžejní eh, pro dosažení jakéhokoliv úspěchu eh, na západním Balkánu. Protože lidé z této bývalé republiky budou muset uspořádat referendum, protože to je něco, co vlastně bude platit navždy eh, a je to také těžké pro Řecko. Vzhledem eh, k té koalici, která tam je ze Syrizu. A pokud k tomu Evropská unie maximálně nepomůže, nenasadí všechny síly, tak to podkopá nejenom důvěryhodnost tohoto regionu, ale také samotné Evropské unie. Takže je to nesmírně důležité téma. A e, za druhé, otázka samozřejmě je vztahu Srbská Kosova, ale ty, ten první a druhý případ, to bude skutečně to budou ty zásadní body, které rozhodnou o důvěryhodnosti Balkánu i eh, Evropské unie. Takže se vynasnažíme, abychom v tomto období tyto věci vyřešili. Děkuji. A nyní paní Valero. Děkuji. Eh, mám otázku na pana Hana k Turecku. Vy jste toho tolik neřekl, ale řekl jste jen, že Turecko se vzdaluje Evropské unii. Ale že jsme nadále významnými partnery je to odpověď týkající se diskuze o přistupu, přistoupení. Jsou eh, tedy hovory o přistoupení Turecka definitivně pase, anebo ne? A o jakých partnerstvích tedy je řeč? Jaké budou další kroky? Protože když se podíváme do té zprávy, je tam hodně oblastí, kde se hovoří o tom, že to je v rané fázi, nebo mírný pokrok nebo něco podobného. A pouze v několika eh, kapitolách jsou lépe připraveni, ale nebylo dosaženo žádného pokroku v průběhu letošního roku. Takže co si slibujeme od další zprávy? Bude nějaká zpráva? A nebo prostě jen eh, chceme Eh, jak si se odříznout od celého přístupového procesu. Děkuji, paní Valero, a nyní pan Kovačev. Thank you, Chair. I would like first to thank you to the Commissioner for his... Děkuji. Eh, děkuji také panu komisaři za veškerého úsilí ehm, v tomto regionu. Co si myslíte o řecké pozici? Mm, a ten už signalizovali eh, v pořádku, můžeme začít vyjednávání, ale eh, zatím eh, nikoli tedy mm, nedovolí vstup do NATO, tak mohl byste se k tomu nějak vyjádřit. Druhá otázka. Čeká nás summit v Sofii. A my potřebujeme velmi jasný politický signál, nejenom pro lidi v tomto regionu, ale celosvětově. Chceme tedy říci, že tento region je v Evropě, není někde jinde. Ideální případ by bylo 28 plus 6, pokud by to nebylo možné kvůli pěti, které to neuznávají. Obracím se na těchto pět zemí, aby se tedy více vynasnažili aby v Sofii byli schopni tedy poskytnout silnější politický signál. Musíme to také připravit. Já vím, pane komisaři, že jak vy, tak paní Mogheriniová děláte maximum. Ale možná v těchto posledních týdnech potřebujeme udělat ještě více. Děkuji, pane Kovačeve. Pan Mavrides. Thank you, Chairman. Děkuji. Kolega už jakoby uvedl můj první kom- komentář. Já naprosto souhlasím. Ono je opravdu hezké, že pan komisař říká, že se zdá, že věci se pohybují ku předu a že jejich budoucnost tedy eh, těchto zemí ze západního Balkánu je uh, v Evropě. Ale minulý týden se vyjádřil um, pan Juncker, no, byla to paní Magariniová, že některé jiné země, jako například Rusko nebo Turecko, se už snaží eh, získat tento region eh, do svého vlivu. Tak přicházíme příliš pozdě? Nebo ne? Jak bychom to mohli změnit? V Turecku. Mám jednoduchou otázku. Myslíte si, že v Turecku máme nezávislou justici? A nazval byste eh, zemi, jako je mm, eh, Turecko za Erdogana, eh, strategickým partnerem pro mm, ty 3 miliony uprchlíků, ale zároveň samozřejmě také sami vyvolali eh, uprchlickou vinu asi půl, eh, vlnu asi půl milionu lidí. A vy víte, na co odkazuji. Eh, my někdy tedy používáme diplomatický jazyk, ale někdy prostě je potřeba říci a dost. Děkuji. Pan Andor Deli. Děkuji. Vítám zprávu. Nebudu ji pouze analyzovat, zajímalo by mě, co si pan komisař myslí o tom, co říkal pan Macron minulý týden ve Štrasburku ohledně rozšíření? Hmm. Řada politiků i médií v těch kandidátských zemích na to reagovala zklamaně. Eh, v podstatě to vypadá jako takový krok zpět. Jako bychom se vraceli do roku 2014. Někteří kolegové zde také zmiňovali důvěryhodnost ehm, toho, nakolik Evropa je opravdu zavázána tomuto ehm, procesu rozšíření. Já si myslím, že celý ten proces trošku utrpěl minulý týden. Eh, vzhledem ke slovům prezidenta Macrona. A to vlastně eh, záhy poté, kdy komise zveřejnila svou vlastní strategii. A když se podíváme na snahy eh, bulharského předsednictví a také dalších evropských zemí, které jsou zastánci rozšíření a také samozřejmě naše úsilí zde v této sněmovině, Tady jde tedy o, e, dokončení, o otázku dokončení reform e, v Evropské unii předtím, než tyto země by mohly vstoupit. To je přeci šokující, to e, přeci spochybňuje reformní úsilí těchto zemí, ale také bezpečnostní situaci v celé Evropě, tak e, bych byla ráda, kdybyste to mohlo komentovat. Děkuji. Nyní poslední řečník je pan Freund. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vracím se k tomu, co říkal pan von Čulika o pozitivních výsledcích, které můžeme očekávat od předsednictví. která povedou Evropskou radu v blízké budoucnosti. Já možná úplně nesouhlasím s tím, co se týče rakouského předsednictví, protože e, tady jde o subsidiaritu a Brexit. To jsou jakési hlavní priority rakouského předsednictví. Vůbec jsem neslyšel e, nic o západním Balkánu od Rakušanů. Takže mě by zajímalo. E, pane komisaři, když jste hovořil s rakouským premiérem, snažil jste se nějakým způsobem ovlivnit rakouskou vládu, tak aby eh, také začali přikládat eh, váhu této otázce, eh, která přeci jenom je po Rakousko důležitá a vzhledem k, její, k jeho minulosti. Děkuji. Přeje se někdo další um, slovo? Není tomu tam, takže slovo má pan Johannes Hahn. Prosím. Děkuji, já se pokusím je trochu se skupit. K Turecku, já myslím, že to hodnocení máte všichni stejné. Za druhé, všichni známe postoje členských států a jenom jedna země, pokud vím, která má jasno a je pro ukončení mm, přístupových jednání. Všechny ostatní jsou pro to, abychom to nechali otevřené, ale také i nás požádali, stejně jako vy, abychom eh, upravili to financování předstupní, což jsme učinili. A já myslím, že mm, musíme být eh, jaksi rozhodnější v, té, v tom průběžném hodnocení a ta dohoda nakonec byla 100 milionů plus 75 do rezervy, to bylo rozhodnutí mezi parlamentem a radou. Takže asi tady bychom neměli soutěžit o to, kdo se škrtá více, takže třeba nalézt řešení jak strukturovat náš vztah s Tureckem. Situace je na bíledni a to pokud jde o předstupní jednání, ta v podstatě se zastavila. A když říkám, že Turecko je klíčovým strategickým partnerem či sousedem, tak no, no samozřejmě vzhledem geografické velikosti k počtu obyvatel, geografické pozici, externím interním hrozbám, takže to je řada důvodů, proč je to v našem zájmu. No já doufám, že nadcházející volby, které zjevně se naplánovaly také z ekonomických důvodů, a to je, že ekonomická situace v Turecku se zhoršuje, což není v vašem zájmu, protože ještě nestabilní, ekonomicky nestabilní Turecko, to vůbec není v našem zájmu, to se stane hrozbou. Takže to nemůže být v našem zájmu a proto navrhujeme to, že pokud eh, politické eh, prostředí bude tomu nahrávat, eh, tak chceme mít mandát začít vyjednávat o eh, aktualizaci celní unie. To je v zájmu obou stran eh, tedy mm, eh, vylepšit tu, cel, tu celní unii. A nadcházející volby, a to především ta kampaň v Turecku, doufejme, nevím o Turecko, tak ta možná ještě přispěje k nedorozumění a mezi Tureckem a EU. Takže on to bude hodně záviset na Erdoganovi a na jeho kolezích, přátelích, přátelích, jak povedou kampaň. V posledních měsících jsme viděli určitý vývoj, který by nám mohl umožnit eh, vytvořit takový racionálnější vztah. Není pochyb o tom, že tady panují na různé oblasti různé názory. My jsme hodně kritizovali nejenom stav lidských práv, ale také i porušování eh, hranic a podobně, takže to musíme jim jasně říkat v budoucnu a také uznáváme ten efekt, že Turecko jako ostatní jsou našimi relevantními sousedy a je v našem evropském zájmu toto reflektovat. A to je důvod, proč Rada přijala rozhodnutí, které přijala. Pokud jde o některé další státy, Například ta otázka názvu. Tak doufám, že v příštích několika týdnech najdeme řešení. řešení, které by pak připravilo půdu pro jednání s firmem To je důležité pro celou zemi, pro její společnost i pro celý region. To též platí pro Albánii. Kosovo. Samozřejmě, že jsou určité události. které jsou možná by se daly nazvat pozitivními, jako například to, vide, tedy které nejsou příliš pozitivní, jako třeba vydání těch několika občanů do Turecka, kde jsou nyní přehlíženy základní principy právního státu. Ale v zásadě existuje možnost přijetí Eh, příslušných opatření, tedy kosovským parlamentem ohledně té demarkační linie. To je pozitivní z, pers- z evropské perspektivy. Kdy jsme řekli, že nepřijmeme žádný členský stát, který má stále ještě nevyřešené hraniční spory. No a tohle vlastně nadále živí ten dialog, protože až do teď to bylo vnímáno ze strany Kosova, takže to slouží pouze zájmům Srbska. Ne, slouží to zájmům objem, ob, obou stran, pokud existuje právně závazná dohoda. Takže by to podpořilo obě strany a k Bosně a Hercegovině. Nechci spekulovat, co se stane v případě, že volby neproběhnou tak, jak bychom si přáli. Ale samozřejmě problém voleb, které nebudou řádnými volbami a nebo potom tedy respektování výsledků, které nebudou, eh, tak když to nebude provedeno tak, jak má, no tak to bude mít dopad potom, to by mělo dopad na ehm, reputaci celé země. My se snažíme nějakým způsobem na pomoci dohodě v tomto směru, ale je důležité chápat, že každý politický hráč této zemi si musí být vědom zodpovědnosti, kterou nese když se podíváme na průzkumy veřejného mínění a když hovořím s mladými lidmi v této zemi a s dalšími občany z této země, když je potkám někde jinde v Evropě, tak mě vždy žádají, abychom je podpořili v té evropské perspektivě. Čili je tu obrovská poptávka po evropské perspektivě. Proto si myslím, že bychom měli dospět k nějakému společnému pochopení situace. Samozřejmě jsou tu některé citlivé otázky. Pokud jde o některé etnické skupiny v této zemi, ale jde o společnou vizi, o cíl, který nás má přiblížit k tomu evropsky laděnému řešení situace v Bosně, situace v Bosně a Hercegovině. Ale všichni klíčoví hráči k tomu musí přispět. A já se sám do toho rád zapojím ještě více, bude-li nějaký náznak, že směřuje, že to směřuje k nějakému tedy definitivnímu vyřešení a že o to mají zájem i ti ostatní aktéři. Západní Balkán je jednou z hlavních oblastí aktivity. Já jsem byl dotázan například rakouským ministrem zahraničí, jestli bychom mohli zorganizovat nějaké společné návštěvy. O, takže oni eh, jsou, tomu věnují velkou pozornost, stejně jako Rumuni a Chorvaté ale to tež i fin, Finové. No a Němci. <laughs> Takže celkově je to v zásadě pozitivní. A pokud jde o Sofii, tak stejně jako v případě východního partnerství je důležité se zaměřit na konkrétní výsledky, konkrétní výstupy, aby to podpořilo evropské aspirace všech zemí v regionu. Protože když se musíme se zaměřit tedy na společné zájmy evropského ekonomického prostoru, lepší konektivitu, nejenom železnice a silnice, ale také energetika, a digitální propojení. Bez toho se neobejdeme. Jinak eh, to nepomůže evropské cestě, protože samozřejmě jde i o ekonomický rozvoj a tady ještě jsou určité nedostatky a nevyužitý potenciál. A já jsem hluboce přesvědčen, a nejsem sám, kdo se domnívá, že když pobídneme ekonomiku, tak to pomůže i e, právnímu státu. No a jsou tu stále ty nedostatky, nedostatky, proto hovoříme o tom procesu. Rádi bychom viděli určitý, uh, určité výsledky udržitelné vydržit udržitelný postup. Rád bych samozřejmě slyšel o výkonnosti soudů první a druhé instance. Ty hlavní soudy jsou důležité to, aby dávaly určité pokyny při vyhodnocování určitých situací a některých případů. A bylo by dobré mít určitý standard pro rozsudky, ale první a druhá instance ty jsou, eh, tak říkajíc, přímo zakoušeny těmi občany. Protože má jen málo případů se dostane k té nejvyšší instanci. Takže nezávislost, transparentnost, justice, to všechno je vyjádřeno kvalitou soudů první a druhé instance. Tomu budeme muset věnovat větší pozornost ten, ten další krok, potenciální decentralizace, sledování kvality místních a regionálních zástupců a institucí. To je další záležitost, která si zaslouží naší podrobnější pozornost oproti minulosti. Mnozí podnikatelé v tomto regionu i mimo něj mě upozorňují na určité projevy korupce, k nímž dochází na místní a regionální úrovni. A aby došlo ke zlepšení reputace eh, těchto zemí, musí se zlepšit situace v terénu a proto mus, budeme věnovat této věci větší pozornost. I mean, uh, we have made our um, um, assessment. I think... Srbsko eh, taky jsme vyhodnotili eh, situaci v Srbsku. Je to klíčový hráč eh, v regionu. Eh, prezident odvádí opravdu odvážnou práci, co se týče dialogu, podpory dialogu. Připravuje jej vnitřně. Je to promyšlenější než v minulosti. To ovšem neznamená, že tam nemáme ještě stále trvající nedostatky v oblasti právního státu. Máme jakousi cestovní mapu, která vymezuje, co je tedy potřeba udělat. Vlastně dohodli jsme se na tom, že od 2016 a teď máme rok 2018 a stále na to čekáme. Je potřeba, aby Srbsko pochopilo, že to je potřeba dodělat. Dosavadní pokrok tedy není dostatečný na to, abychom se podívali jenom na jednu oblast a zapomněli tedy věnovat pozornost i oblastem jiným. Tím se dostávám k poslednímu bodu. Mm, ptali jste se mě tedy na eh, projev prezidenta Macrona. Já si myslím, že to je dobrý příklad eh, toho, eh, nejenom, že máme strategii, ale také, že jsme zmínili pouze jedno datum, orientační rok 2025. To vyvolalo reakce, a sice takové, že nyní ta situace je prostě se konkretizovala pro všechny, jak v regionu, tak mimo něj. Takže to bylo hezké, neproblematické slíbit evropskou perspektivu, protože to nebylo tak reálné. Ale nyní to reálné je, je to konkrétní. A některé ty obavy jsou samozřejmě pochopitelné. A já ale pořád si myslím, že to vytváří pozitivní tlak na obě strany. V regionu ten tlak je tedy na to, aby odvedli dobrou práci, aby mm, občané už ví, že to je možné, pokud tedy eh, politická, politici jaksi naplní své sliby. Ale samozřejmě ta zodpovědnost je i na naší straně. My si musíme klást otázky, jak zlepšit své vnitřní rozhodování, jak zlepšit postupy, tak abychom mohli být proaktivnějšími a méně reaktivními. A právě proto komise na podzim předloží návrh ehm, tedy řešení v oblastech, kde si myslíme, že Eh, Unie by mohla nadále začít rozhodovat většinově, nikoli jednomyslně, tak abychom byli eh, více akceschovní, proaktivní a mohli bychom ovlivňovat některé procesy a rozhodovat tak, jak si přejeme. To ehm, tedy potom dosáhnout na ehm, globální úrovni a Proto je pochopitelné, že takováto vnitřní diskuse v EU je nezbytná, ale já otevřeně říkám, že můj pohled na věc je trošku jiný eh, od prezidenta Macrona. Já si myslím, že tyhle ty věci mohou probíhat paralelně. Myslím si, že není možné čekat léta, mm, abychom zjistili, jestli se na něčem dohodneme a potom řekne, dobrá, potom budeme pokračovat s celým eh, vyjednávacím procesem naopak. Myslím si, že teď opravdu jsme vystaveni tomu pozitivnímu tlaku, který jsme potřebovali pro to, abychom se podívali na vlastní, tedy vnitřní eh, organizaci, abychom si kladli otázky, kde je možno dosáhnout zlepšení. A ono toho zlepšení určitě je důležité dosáhnout a to jsou věci, které musíme řešit. A tím se dostávám k závěru. Nezapomínejme, že pokud naši partneři naplní své sliby, své sliby musíme naplnit i my. Musíme naplnit to, co jsme tedy, eh, na čem jsme se dohodli, co jsme slíbili. A to samozřejmě je důležité pro naši vlastní důvěryhodnost a spolehlivost jako Evropské unie. My jsme považováni za měkkou moc, a jak si e, naší e, nejdůležitější vlastností je právě naše důvěryhodnost, spolehlivost a e, o tu tady také jde. Takže vás mohu pouze požádat ve vaší roli poslanců, abyste nastartovali tuto debatu i doma. Je nezbytná a určitě to bude základní podmínkou pro jakékoliv další rozšíření, ale myslím si, že by to mělo probíhat paralelně. Takže ještě jednou děkuji. Nejenom za to, že eh, se i nadále zajímáte o naše práce, ale vlastně i děkuji za vaši podporu. Vím, že řada z vás je velmi aktivních v eh, nejrůznějších z těchto zemí. A budu jedině rád, kdyby Evropský parlament mohl mít zastoupení v těchto zemích. Pomohl by připravovat tyto země i na parlamentní práci, protože to je taky klíčové kritérium budoucího členství v Evropské unii. Děkuji. Yes. Uh, uh než opustíte sál, tak mi dovolte ještě poznámku na závěr. Je to událostech eh, minulého týdne ve Štrasburku. Dovolte mi říct jasně jednu věc. Komisař Hahn nerozhoduje o um, agendě plánování um, harmonogramu, tedy celého kolegie setkání kolegia. A já jsem si říkal, že by bylo dobré předložit tu zprávu rozšíření ve Štrasburku. Rád bych napsal dopis již nyní v předstihu panu Junkrovi a požádat o to, aby tedy to další eh, předložení té zprávy rozšíření bylo v Bruselu, protože tentokrát hovořil pan Macron příliš dlouho. Kdo ví, kdo bude eh, hovořit v dubnu 2019? a vykolejí náš harmonogram. Pravděpodobně tedy v tom eh, dubnu 2019 budou předloženy další zprávy o rozšíření. Takže uděláme to v Bruselu a řekněme to předsedovi komise jasně již nyní. Chci poděkovat panu komisaři, že se dostavil. Myslím, že to byla velice hodnotná výměna názorů. Myslím, že tím nastartuje naše práce, práce Evropského parlamentu, že můžeme vložit veškeré úsilí do toho, aby eh, rozšíření bylo úspěšné. Děkuji a tím končím zasedání.